Vítám Państwa. Dobrý den. Úterý ráno. Chvíli po deváté. Máme tedy malé spoždění. Zahajuji druhý den společného zasedání výboru Evropského parlamentu a národních parlamentů na téma nová strategie otázkách eh, jednotného trhu, současná situace a výzvy do budoucna. Na pořadu jednání máme debatu o otázkách zprávy a řízení jednotného trhu, vedení partnerství a, a prosazování. Vítám vás všechny Vítám členy, nebo tedy poslance národních parlamentů, vítám představitele Evropského parlamentu i komise, a tedy výboru IMCO, kterému předsedá pan Hábe. Připomínám zásady naší debaty. Poslanci, kteří si chtějí vzít slovo v diskusi, musí vyplnit kartu pro přihlášení se do diskuse v tomto případě se jedná o modré papíry, takzvané blue card. Všechny delegace dostaly tyto formuláře. Na základě obdržených eh, přihlášek sekretariát připraví seznam řečníků a bude to probíhat stejně jako vždy. Slovo dostanou dva poslanci Národního parlamentu a potom jeden poslanec eh, Evropského parlamentu. Délka vystoupení je omezena na tři minuty, na každé tedy vystoupení. V průběhu postupu Catch the Eye, tedy přihlášení se do diskuze na konci každé sekce, bude svítit na obrazovce čas, který máte k dispozici, přičemž v průběhu debaty můžete využít také postup Blue Card. V průběhu diskuze každý účastník může v libovolném okamžiku zvednout modrou kartu a může položit 30 vteřinový dotaz svému předřečníkovi. A dotázaný může na tuto otázku odpovědět a bude na to mít tedy 30 vteřin. Předseda rozhoduje, kdy a kdo využije této možnosti. Dámy a pánové, tato debata bude trvat do 10. hodiny. A nyní prosím paní poslankyni Sandru Kalněte, která je zpravodajkou je tedy členkou výboru IMCO a já ji poprosím, aby nás uvedla do tématu, které zní, jak připomínám, zpráva jednotného trhu, vedení partnerství a prosazování. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane poslanče. Godātie kolēģi, es tiešām priecājos, ka mēs esam šodien... Kolegové, dámy a pánové, jsem velmi eh, ráda, že jsme zde v Evropském parlamentu, jak my, kteří jsme zvoleni do Evropského parlamentu, tak také poslanci za parlamenty členských zemí. Jsme zde proto, abychom se pobavili o možnostech lepšího fungování společného trhu. V době krize potřebujeme více spolupracovat, abychom podpořili zaměstnanost a hospodářský růst. Je zřejmé, že z důvodu různých administrativních a umělých překážek se nám příliš nedaří. A proto je třeba spolupracovat, abychom posílili společný trh. A když je řeč o partnerství v souvislosti se společným trhem, my se domníváme, že jedním z úkolů je zajištění eh, maximál, maximalizace úrovně politického řízení. To je věc, která by měla pomoci společnému trhu a eh, jak předseda komise, tak eh, předseda parlamentu eh, vyjadřují soustavně podporu eh, koordinované akce. Příkazem je zajistit růst a zaměstnanost, abychom byli konkurenceschopní a toto úsilí by mělo přesáhnout úroveň dobrých úmyslů. Cílem je, aby Evropa byla uznávanější na mezinárodním poli. Je nezbytné, aby rozhodnutí byla přijata rychle, prakticky neprodleně. My se samozřejmě můžeme zde v Evropském parlamentu bavit o tom, jak zlepšit implementaci společného trhu, ale bez angažma národních parlamentů naše úsilí nebude plodné. My jsme proto vyzvali eh, národní vlády, aby se více věnovaly opatřením a pro posílení společného trhu. A my chceme dnes vyslat eh, silný signál směrem ke komisi, Eh, tím, že řekneme, kde si přejeme zlepšení konkrétně. První prioritou je eh, společný digitální trh a společný trh duševního vlastnictví. Dále mobilita, eh, mobilita služeb a mobilita pořizování v rámci veřejných zakázek. Já bych si myslím, že my tady musíme eh, přitlačit eh, ve eh, čtyřech základních věcech. A sice musíme zesílit implementaci opatření, které vytvářejí společný trh a zde komisi zůstává role strážkyně trhu. Dále je třeba více odstraňovat protekcionismus. To je věc, která může posílit konkurenceschopnost. Třetí bod je redukce eh, nákladů na vyvíjení činnosti na tomto eh, trhu. Třeba k tomu patří efektivní mimosoudní řešení sporů a eh, zavádění elektroniky ve státní správě, včetně elektronických dokumentů. Dále eh, jde o implementaci akčních plánů na základě principů stanovených eh, v Lisabonské smlouvě. Ráda bych eh, vyzvala kolegy z národních parlamentů k větší aktivitě v oblasti informování občanů o nástrojích, jako je Solvit a Your Europe. Eh, takových eh, instrumentů máme několik, ale jejich povědomí je poměrně nízké. A to se může změnit jedině v naší spolupráci. Já bych chtěla ještě jednou potrhnout, že občané očekávají aktivní zapojení a implementaci opatření. Pokud se nám podaří odstraňovat bariéry eh, ve vzniku společného trhu, bude to nový impuls pro rozvoj a je třeba, abychom tato očekávání občanů plnili. Děkuji vám. Zvláště eh, vážná role eh, připadá vzájemné komunikaci mezi všemi evropskými parlamenty, tedy národní parlamenty a Evropskou komisí. A jak bylo řečeno, eh, lidé o mnohých programech Evropské unie nevědí a to, eh, domnívám se, je také eh, způsobeno do jisté míry nedostatkem zájmu právě v národních parlamentech. A nyní prosím v souladu s přihlášených, tedy se seznam přihlášených do debaty a zatím jsou to pouze členové Evropského parlamentu. Já bych skutečně eh, rád eh, povzbudil eh, naše hosty mimo bruselské, aby se přihlásili také do debaty tou modrou kartou. A Pan Johansson eh, ze Švédska? Ne, ne, ne, pardon, dobře. Takže eh, zatím tady eh, dáme slovo paní Evelyn Gebhardt z Evropského parlamentu. Je tady, ano. Takže prosím, máte slovo, madam. Äh, äh, Mnohokrát děkuji, pane předsedající. Já přece jenom doufám, že kolegové Eh, se přece jenom k tomuto tématu budou chtít vyjádřit, neboť je to téma důležité. Eh, my chceme dělat politiku pro občany a samozřejmě je důležité, aby se dozvěděli, jakou politiku pro ně připravujeme. A proto je důležité, abychom nejenom mezi sebou diskutovali, ale musíme se postarat o to, aby občané tyto informace také dostali. Proto je důležité v tom, čemu říkáme governance neboli řízení, eh, aby součástí toho všeho byla transparentnost. Transparentnost také o tom, co se vlastně rozhodlo. V Evropském parlamentu na to klademe velký důraz a z tohoto důvodu je při přípravě legislativních návrhů důležité naslouchat hlasu občanské společnosti. Toto je způsob, jak přijít do kontaktu s občany. Ale jde nejenom o lepší informovanost, ale musíme se postarat také o to, aby to, co je trápíc, na čem jim záleží, se odrazilo v legislativě a aby také se v legislativě objevily mnohé aspekty, které nás třeba nenapadnou. Když jako sociální demokratka hovořím o eh, občanské společnosti, tady myslím zejména na ochránce spotřebitelů, odbory a tak dále. Ti nám skutečně mohou dát cené vstupy a proto je důležité, abychom se vydali právě touto cestou. V této souvislosti je velice důležitý také sociální dialog, který je třeba zmínit. Nicméně hovoříme-li o transparentnosti, jede také o kontrolu. Kontrolu legislativy, kontrole, kontrolu způsobu, jak evropské zákony jsou realizovány na půdě členských zemí. A zde naše parlamenty, jak parlament evropský, tak parlamenty členských zemí, sehrávají velmi důležitou roli a zde je prostor pro daleko silnější vzájemnou spolupráci, aby zákony byly skutečně uváděny do praxe tak, jak to bylo myšleno. My máme neustále zkušenosti s tím, že některé členské země tuto legislativu eh, realizují eh, opožděně, neúplně nebo špatně. A proto tedy Evropský parlament vždy podporoval Evropskou komisi v jejím požadavku těch takzvaných korelačních tabulek. A zde potřebujeme vaši pomoc, poněvadž většina členských zemí se proti tomu staví, nechce tyto korelační tabulky. Eh, proč? Nevím, poněvadž tyto tabulky by pomohly také vládám členských zemí, aby se lépe zorientovali v tom, eh, co je třeba provést či opravit. No a e, poněvadž mám jenom tři minuty, tak už e, dovolte poslední větu. My e, potřebujeme kvalitní a funkční společný trh. Společný trh, kde se budou odbourávat protekcionistická opatření také v českých zemích. To je důležité. Současně ovšem je třeba dbát na to, aby kvalita pracovní právo, ochrana spotřebitelů zde byla na vysoké úrovni, tak aby občané mohli důvěřovat tomuto společnému trhu. To je skutečně jediný způsob, jak tento trh může doopravdy fungovat. Děkuji vám. Bardzo děkuji. Děkuji za toto zajímavé vystoupení. A prosím pana Borje Westlunda ze Švédska, aby se vzal slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. My všichni jsme se zde setkali, protože věříme tomu, že jednotný trh je důležitý. A otázkou tedy nyní je, jak můžeme implementovat pravidla jednotného trhu tím nejlepším způsobem. Konference v Krakově nám dala několik příkladů Eh, toho, jak to provádět, ale víme, že na národní úrovni jsou tu určitě, určité překážky. Eh, vyvodilo se to z praxe. Měli bychom to být ale skromní, když k tomuto přistupujeme. My si nepřejeme skončit v takové situaci, kdy tu bude Evropský parlament nebo opravdu i Evropská komise, kteří před nás přijdou a řeknou nám toto a toto musíte dělat. Eh, řekněte nám ale vy, členové Národního parlamentu, kde jsou problémy protože pokud by tomu tak nebylo, tak bychom jenom velice těžko řídili jednotný trh. Musí to být neustále probíhající dialog a je třeba opravdu dobře řídit celou řadu důležitých témat. Já jsem sociální demokrat a Vidím, že tento přístup od vrchu e, dolů nefunguje. Ne, mělo by to být naopak. Opravdu si přejeme dialog, abychom všechny důležité věci vyřešili. A ještě několik připomínek. Abychom se vyhnuli protekcionismu, tak e, v tuto chvíli bohužel protekcionismus e, se navyšuje v Evropě neustále. A eh, mohli bychom mít tady konferenci jenom na toto téma, abychom toto vyřešili. Opravdu vím, že je tu celá řada příkladů, které se neustále eh, na všech místech objevují, co se protekcionismu týče. Druhá věc, snižování nákladů. K tomu bych chtěl říct si jedno. Zjednodušená pravidla pro malé a střední podniky, to by byla dobrá věc. Nicméně, prozatím jsme toho neudělali příliš dobře, co se týče seškrtávání nadměrných pravidel ani na té vnitrostátní úrovni, ani na evropské, takže jsme ještě nesnížili ty náklady pro trh. A vím, že lidé o tom hovoří, vydávají různá prohlášení, nicméně v praxi opravdu k tomuto nedochází, nejsme v tom úspěšní. A pak otázka patentu, pokud mi dovolíte jak já na to vidím, toto byla opravdu jedna z těch největších priorit mnohých předsednictvích za posledních 15 let. Bylo to vždycky na eh, čele našich programů a teprve nyní se zdá, že se tu objevuje nějaké řešení, takže často se prokazuje, že si potřebujeme teprve najít eh, tu správnou cestu, abychom našli pro nás všechny společná řešení. No a máme tu Evropský parlament, Evropskou komisi, národní parlamenty a nikdo z nich vlastně eh, dosud nepostal a neřekl, no my jsme si tady v tom stoprocentně jistí, jak to provádět. Takže zase se tu zdá, je třeba provádět opravdový dialog a zapojit všechny. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. Pokud jde o otázku patentu, tak eh, možná už jsme tedy blíže než dále. i když možná během polského předsednictví se budou řešit všechny otázky s tímto spojené. Giancarlo Sanadiego z italského senátu nyní dostane slovo. Giancarlo Sangali. Grazie, Děkuji, pane předsedo otázka řízení a dialogu a partnerství je zásadní pro upevnění jednotného trhu. Zdůrazním některé aspekty, které mně připadají důležité ve fázi, kdy hospodářská krize stěžuje fungování jednotného trhu, protože zde máme protekcionistické snahy, které neustále sílí. Boj proti protekcionismu je teď podle mě hlavní funkcí Evropské unie. A je třeba tedy bojovat proti protekcionismu především tím, že se posílí účast jednotlivých ekonomických subjektů v evropském, především tedy sociálním dialogu. Chci říct, že sociální dialog nezapojuje do svého středu systém malých a středních podniků. Ty jsou ze sociálního dialogu vyloučeny. Sociálního dialogu se účastní velké odborové organizace a velké podniky. Těch 20 eh, milionů malých a středních podniků v Evropské unii stojí úplně mimo. A viděli jsme i včera, že právě do tohoto sektoru my vkládáme největší naději aby se mohly tyto malé subjekty integrovat a spojit do velkého hospodářského hnutí také v rámci jednotného trhu. Hlavní cíle, které byly vytýčeny, jsou podle mě správné a myslím si, že by měly být realizovány prostřednictvím politických zásahů, posílených politických zásahů a intervencí v jednotlivých členských státech. A to buď lepším využíváním evropské legislativy, především v oblasti hospodářské soutěže a boje proti protekcionismu a ochraně trhu, a také prostřednictvím akčního plánu, který propojí jednotlivé národní legislativy. Protože existují některé legislativní oblasti, například ta daňová legislativa, které by měly být neustále porovnávány. Ty jsou velmi důležité z hlediska konkurenceschopnosti, vnitřní konkurenceschopnosti a také z hlediska plynulosti samotné konkurenceschopnosti. Pokud jde o zdravotnickou, bezpečnostní legislativu a legislativu, která se týká tedy bezpečnosti a zdraví na pracovišti, to je velmi důležité, aby zde nevznikaly nějaké akce, které budou narušovat hospodářskou soutěž na trzích. A v neposlední řadě zde máme také legislativu o hospodářské soutěži. Máme zde evropskou směrnici Small Business Act, ta už je přijatá a ta dává malým a středním podnikům centrální funkci vůči tedy různým organizacím na centrální úrovni členských států. Děkuji. Bardzo děkuji za ten... Děkuji za tento příspěvek z Itálie. Problém zastoupení a prezentování názorů představitelů malých a středních podniků je podle mě velmi důležitý. Myslím si, že zastoupení podnikatelů funguje především tak, že zde máme zástupce velkých podniků a ti malí podnikatelé nemají tak silné zastoupení a to je problém při nejmenším u nás v Polsku, ale myslím si, že i v ostatních eh, členských státech. V souvislosti s tím, o čem hovořil pan senátor, s tím tedy, jaký velký význam mají malé a střední podniky, jejich pružnost, to samozřejmě všichni víme. Je to tedy velmi závažná záležitost a měli bychom se pozastavit nad tím, jak to zastoupení malých a středních podniků posílit tak, aby jejich hlas byl skutečně slyšet. A nyní prosím, aby Christian Silvio Bussoy z Evropského parlamentu si vzal slovo. Prosím.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 Děkuji, velice mne těší, že mám tu příležitost být zde a vyměnit si názory s členy národních parlamentů ohledně eh, vylepšení řízení jednotného trhu. Minulý týden proběhla velice zajímavá živá debata v Krakově na fóru o jednotném trhu. Samozřejmě správné řízení je tím správným předpokladem pro dobré fungování jednotného trhu a já bych se nyní chtěl soustředit na jednu konkrétní věc, tedy na transpozici a implementaci legislativy jednotného trhu. My eh, jsme povzbuzovali, dosáhli nebo pozbudili jsme k tomu, aby do roku 2005 došlo k implementaci eh, na úrovni 0,9 Nicméně takovýchto hodnot jsme nedosáhli a proto eh, je důležité, abychom se opravdu zavázali a vybídli k opravdu načasovanému splněným lhůtám, co se týče transpozice, protože to půjde eh, ve prospěch občanů a podniků. Tak to okrádáme vlastně občany a podniky o privilegie jednotného trhu. A eh, Máme tu tedy legislativní proces, který se uplatňuje i v národních parlamentech a myslím si, že je třeba využívat všech těchto pravidel, protože prostřednictvím nich dosáhneme opravdu solidního partnerství na té vnitrostátní úrovni i evropské úrovni. Budeme opravdovými partnery, ale proto potřebujeme opravdovou implementaci. Chtěl bych poukázat na tuto příležitost, protože toto je výtečná příležitost pro naši vzájemnou diskuzi. Tedy vyzýváme na národní parlamenty, aby se tou transpozicí legislativy eh, zabývali opravdu velice vážně a dodávali tu nezbytnou prioritu, kterou si téma vyslouží. Proces transpozice, ano, opravdu někdy může být velice složitý, nicméně někdy jsou to eh, situace, kdy to opravdu posílí eh, eh, spolupráci a můžeme si pak všichni užívat těch výhod, které pro nás transpozice legislativy představuje. Ještě v neposlední řadě k korelačním tabulkám. To zase povede k navýšení transparentnosti pro občany, pro podniky a zvýší to také výhody celé celého tohoto procesu. Navíc to také eh, umožní práci soudcům, kteří se zabývají na vnitrostátních úrovních evropským právem. Ale i zde zase potřebujeme opravdový závazek z naší strany, že tedy se budeme věnovat i otázce korelačních tabulek a zase zde by bylo dobré, kdyby i členové vnitrostátních parlamentů naléhali na své vlády, aby začaly uplatňovat tyto korelační tabulky, protože víme, že některé vlády jim nejsou zase tolik nakloněny. No a na závěr víme, že vy, podobně jako my v Evropském parlamentu, zastupujete občany, takže je třeba opravdu navýšit tu komunikaci vůči občanům a sdělovat jim, jaké jsou výhody jednotného trhu, aby tento jednotný trh pro ně byl něčím hmatatelným. A naši občané opravdu potřebují vědět také, co dělat, když se něco stane špatně s uplatňováním této legislativy. Takže opět zase apeluji. Máme tu například například Solvit nebo jiné nástroje pro řešení problémů, které jsou opravdu velkou přidanou hodnotou. A proto, aby Solvit fungoval dobře, tak je třeba je řádně uplatňovat. A tady v tom mohou národní parlamenty hrát významnou roli. Děkuji vám. Bardzo děkuji. Děkuji za toto konstruktivní vystoupení. Otázka vypracování forem trvalého partnerství mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem v otázkách spojených především se zákonodárstvím, které se týká jednotného trhu, má klíčový význam. A tak, jak jste říkal, máme před sebou ještě spoustu práce. A ta otázka týkající se případných, eh, případného lobování, pokud je o tuto legislativu, přes národní parlamenty u vlád eh, má klíčový význam. Včera jsme také hovořili o tom, jak se dá tedy využívat jednotného trhu. A otázka efektivního informování občanů o tom, co to vlastně je jednotný trh, jaké má přínosy a co vlastně přináší legislativa o společném trhu, to je také téma, které si vyžaduje neustále úsilí a vypracování efektivních forem. Pan Malcolm Harbour v tom opravdu hodně pracuje. Eh, výbor IMKO je v tomto velmi aktivní. Vydává se zde také bilten, který se týká této záležitosti. To je právě ten směr. A my bychom si měli vzít eh, z pana předsedy příklad. Především tedy u nás v Polsku. To bychom vám mohli slíbit. Dámy a pánové, teď bych rád dal slovo zástupci litevského parlamentu. Prosím. Ačiū pirmininkaujant iš suteiktą žodį. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. V odvětví průmyslovém a zemědělském některé země dosud trpí Eh, nerovnou konkurenční pozici, Například zemědělci v Německu, ve Francii, ve Španělsku žádají o větší přímé platby a větší míru podpory z evropských fondů, nicméně pobaltské země stále ještě neobdržely svůj podíl z těchto fondů. A bohužel ty menší země, zejména tedy země z těch východoevropských členských států, se nacházejí opravdu z více znevýhodněné situaci. A to je opravdu eh, to jde opravdu trošku proti těm vyhlášeným cílům a záměrům, když se snažíme posílit naši konkurenceschopnost. Měli bychom jim dodat eh, jednotnou startovní pozici, jednotné podmínky může to způsobit velký zmatek v našich ekonomikách, protože naše produkty, naše zboží nikdy nebude dostatečně konkurenceschopné eh, ve srovnání s produkty z těch zemí, které jsou více podporovány. Eh, lidé u nás čelí nezaměstnanosti a snaží se tady hledat práci mimo naši zemi, takže nás opouštějí a stávají se tou levnou pracovní sílou v jiných členských státech. A evropští občané, občané například z Litvy nebo jiných zemí, tímto tedy budou nuceni, opravdu budou nuceni hledat práci například v hamburských loděnicích a podobně. Takže je třeba hovořit i o jiných opatřeních. Měli bychom se snažit o lepší ochranu i našich vnějších hranic. Měli bychom posílit eh, naše Eh, pravomoci eh, na těch místech bojovat proti eh, pašování, například se věnovat situaci, která, ke které dochází na hranicích s Běloruskem. Přejeme si zvýšit i naši konkurenceschopnost v rámci Evropské unie, ale nesmíme ztrácet ze zřetele také otázku našich hospodářských vztahů s třetími zeměmi a zaměřit se teda, co je nejdůležitější pro naše občany právě v tuto chvíli. Děkuji. Bardzo za... Děkuji vám za tento příspěvek a nyní dávám slovo paní Anne Gromerč z Francie. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, akt od jednotném trhu chce postavit Evropany do srdce evropského trhu a chce vytvořit vysoce konkurenceschopný trh. Francie chce posílit sociální dimenzi evropského trhu a je velmi ráda, že komise chce systematicky analyzovat sociální dopad veškeré legislativy o jednotném trhu. A také si Francie myslí, že je třeba více hodnotit dopad různých evropských pravidel na různé sektory činnosti. Tato větší kvalita analýzy dopadu prochází také lepší analýzou eh, na úrovni členských států. Proto příprava studií dopadu by měla být doprovázena zvýšeným úsilím členských států o zlepšení kvality jejich vlastních analýz dopadu evropských pravidel na svém území a to dostatečně předtím, než budou tyto texty připraveny. Francie se do toho chce plně zapojit. A také bych chtěla Francie eh, zdůraznit, eh, jak je velmi obtížné sledovat uplatňování těchto návrhů v jednotlivých členských státech. Možná bychom se měli zamyslet na vytvořením nějakého smíšeného sekretariátu, který by združil Radu, Evropský parlament a národní parlamenty, aby se dostatečně včas identifikovaly různé problémy a překážky a abychom mohli rychle, nebo tedy rychleji přijímat směrnice. A pokud jde o tyto směrnice, Příliš přesný charakter směrnic někdy ponechává členským státům velmi malý prostor a tím pádem jsou transpozice obtížné. Neměli bychom se zamyslet nad nějakým zjednodušením na, tomto, na této úrovni. Děkuji. Bardzo Děkuji. A nyní má slovo paní poslankyně Clarkin. Um, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Kalinende a také všem kolegům eh, za to, co řekli, zejména když eh, hovořili proti protekcionismu a o potřebě zlepšování konkurenceschopnosti. Zlepšování eh, řízení společného trhu je klíčovou prioritou pro nás v Evropské unii zejména v době, kdy potřebujeme posílit konkurenceschopnost a inovace a tak dále. Já jsem velice ráda, že zde zaznívá eh, jasné odhodlání pokračovat v té obnově oživení eh, společného trhu. V roce 2009 Evropský parlament eh, navrhl určitý trh, pardon, test společného trhu a já se domnívám, že to je neustále užitečná věc, užitečný nástroj, jak můžeme hodnotit, nakolik se nám daří společný trh realizovat. O co nám jde? Jde o to, že ekonomický růst v Evropě je spíše stagnací a máme zde skutečně reálné nebezpečí, že nás předběhnou eh, státy, jako je Spojené státy, Brazílie, eh, Čína. A my skutečně, aby se to nestalo, potřebujeme uvolnit ten potenciál společného trhu. My jsme eh, začátkem tohoto roku Eh, začátkem tohoto roku eh, vydali zprávu, eh, která analyzuje různá řešení a jde skutečně o, je to o bariérách, je to o posílení této politiky a tak dále. Zásadní pro provedení změn, které je třeba, aby vznikly, je správné řízení tohoto trhu, nikoli protekcionismus my si teď prostě nemůžeme dovolit neefektivitu a e, také e, členské země e, je třeba, aby si uvědomovali a hodnotili, nakolik přispívají k fungování společného trhu a nakolik se jim daří redukovat ty bariéry, které jsou na jejich straně. Komise eh, v partnerství s českými zeměmi by měla eh, se soustředit zejména na to, aby prosazovala eh, směrnici o službách. Tady je to opět o mobilitě, o redukci bariér, poněvadž potřebujeme transformovat evropskou ekonomiku a to opravdu nebude nic jednoduchého abychom skutečně dostali cílům prosperity, růstu a inovací, je třeba značného úsilí. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní McClarken. A nyní dávám slovy panu de Campusovi z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Jen tři stručné připomínky. V první řadě, co se týče transpozice legislativy a úlohy, kterou zde může hrát Evropský parlament. Člen Evropského parlament může věnovat pozornost úrovni transpozice legislativy, tedy jak co se týče počtu směrnic, tak také obsahu směrnic a za určitých podmínek může své vlastní vládě předávat ty případy a poukazovat na někdy dochází k spožďování. Já sám jsem už tak učinil a musím říci, eh, že aniž bych se nějak vměšoval do práce naší exekutivy, tak takové poukazování mělo opravdu um, dobrý výsledek. Za druhé, Členové Evropského parlamentu a členové národních parlamentů spolu um, musí vzájemně spolupracovat. Um, nemusí toto, tento vztah fungovat unilaterálně, nikdo tu uh, nemá takový zájem na to, abychom jenom těm druhým něco diktovali. Měli bychom opravdu využívat veškerých příležitostí a sdělovat si zkušenosti. Dobrým příkladem může být právě to dnešní zasedání, anebo i to fórum z Krakova, anebo i ta setkání eh, parlamentního výboru pro eh, trh a národní parlamenty, jak to tedy proběhlo za předchozího maďarského předsednictví. Takováto zasedání, kterých já sám jsem se také zúčastnil, byla podle mého názoru velice důležitá. A chci ještě připomenout, že to úsilí nevynakládá jenom parlament. Pan komisař Barnier, eh, když eh, vykonal vlastně tu cestu v průběhu, které navštívil několik zemí, setkal se s členy národních parlamentů, já jsem se některých těch zasedání e, také setkal, e, zúčastnil, ne všech tedy, protože ne vždy mi to má agenda umožňovala. Myslím si, že tento smíšený výbor by měl rozšířit své aktivity, nemusel by se zabývat jenom e, vnitřním trhem. A měl bychom se v této práci vy, vyhnout takovým poukazováním na ty, kteří třeba něco dělají špatně. Měli bychom být více kooperující a e, spíše tedy se ponaučit e, z toho, e, co nám dává k dispozici naše rozšířená pravomoc. Stojí před námi ještě další dva roky v rámci našeho mandátu a já jsem si jistý, že tedy pokud na všech svých úrovních na všechny příslušné orgány budou nést stejnou míru zodpovědnosti, tak ty výsledky budou jedině pozitivní. Bardzo Bardzo proszę o zabranie głosu. Děkuji. A dávám slovo panu Mile eh, z maďarského parlamentu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Už jsme si vyslechli některá klíčová slova a my také si myslíme, že jsou důležitá. Tady transparentnost, význam informace, v tom se určitě zhodneme. Pokyny, řízení, partnerství. Pokud si přejeme, aby to správně fungovalo, tak musíme spolupracovat. A účast, ta je samozřejmě naprosto zásadní. Informovanost, sdílení informace, to je také velice důležité. Včera už jsme si vyslechli eh, finanční tématiku a také to, jak je vzdělávání velice důležité v této věci. V členských státech víme, že eh, mnozí naši občané nemají k dispozici informace, nerozumí celému systému, protože pro ně není transparentní. A z tohoto hlediska by pro nás bylo velice důležité eh, toto eh, vlastně vložit i přímo do vzdělávání, do osnov, aby lidé byli poučeni, aby znali pravidla, aby věděli, jak funguje celý systém, celý tento proces, aby tvořil součást jejich života pokud totiž eh, v tomto eh, nebudeme úspěšní, pokud to provedeme správně, tak eh, právě toto bude našim občanům neustále vzdáleno. Bude to pořád problém, budou se cítit opravdu hony vzdálení od rozhodovacího procesu, nebudou se cítit součástí. A pak chci hovořit zde i o tisku, ten je velice důležitý. Bylo by to dobrou příležitostí, kdyby i tisk zde hrál významnou roli, kdyby informoval lidi o tom, o jakých rozhodováních, jaká rozhodování se činí zde v Bruselu. Ehm, samozřejmě komunikace a informovanost by pak byla mnohem lepší. Lidé by se do určité míry účastnili na našem rozhodování. Mne potěšilo to, co řeklo předsednictví, že ano, individuální členské státy Eh, vynakládají úsilí, že věci se mění, to je pozitivní, ale musíme do toho přivolat i instituce a institucionální procesy se do tohoto musí zapojovat. Opravdu se musíme přiblížit k občanům. A pak je třeba také zajistit to, aby se všichni cítili tak říkajíc na jedné palubě. Protože pokud ta míra účasti eh, nebude uspokojivá a, lidé se nebudou účastnit rozhodovacího procesu, pak tu vzniknou problémy. I ve vnitrostátní politice naše vlády budou přistupovat k takovým krokům jako protekcionismus, bude se to objevovat ve veřejném e, mínění na vnitrostátní úrovni a bylo by to špatné. Takže jsem rád, když se tu hovoří o transparentnosti, informovanosti a podobně. Samozřejmě i na institucionální úrovni EU tu máme určité komunikační problémy, takže zase to je významná příležitost pro to, jak zapojit naše občany na všech úrovních. Za na ten... Děkuji vám za to, eh, jak bylo upozorněno na tento důležitý aspekt problému řízení společného trhu. A nyní je čas shrnout eh, situace a já bych poprosil paní Sandru Kaliente, o několik slov na závěr. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji všem za příspěvky, také příspěvky z Národní parlamentu, které úžasným způsobem ukazují, eh, jaká je skutečnost eh, při konsolidaci společného trhu. Někteří řečníci Eh, podpořili význam dialogu mezi Bruselem a národními parlamenty. A mě mm, přitom napadlo, mm, vzpomněla jsem si eh, jak, eh, na ty odstavce, kde se právě hovoří o tomto dialogu. V podstatě je to každý druhý odstavec této zprávy. Všude se zmiňuje nějaká forma dialogu mezi národními parlamenty a parlamentem evropským, mezi evropskými občany a evropskými institucemi, o významu informací, o distribuci informací, šíření informací tak, aby se dostali k občanům. Já bych se ráda vrátila k eh, slovům eh, našeho maďarského kolegy. Jde o to, že eh, rozhodnutí, která přijímáme, jsou rozhodnutí naše společná. Žádné evropské rozhodnutí nelze přijmout bez schválení ze strany národních vlád. Což znamená, že jsou to nejen evropské instituce, kdo nese odpovědnost za vysvětlování politiky evropským občanům. Stejný díl odpovědnosti nesou také národní instituce. A proto je důležité, abychom se takto scházeli. Když se vrátím k prvku, který se táhne všemi příspěvky, které zde zaznívají, my všichni hovoříme o mimořádné komplikovanosti řízení společného trhu. A jedním z našich cílů je právě dosažení zjednodušení, lepší efektivity, eh, jak eh, přejít spíše na formu nařízení nežli směrnic. A o korelačních tabulkách byla řeč. A toto je něco, co evropské instituce nemohou dosáhnout bez spolupráce národních parlamentů nebo eh, správní řízení v případě neplnění pravidel. To je také otázka, jak je zefektivnit, jak je využívat účinnějším způsobem. Také eh, tady zazněla slova švédského kolegy, který řekl, že není vhodné rozhodování z hora dolů, že tím rozhodovacím nástrojem by měl být dialog. A my v tomto výboru a v Evropském parlamentu se právě chceme spolehat na vaši podporu, aby společný trh byl transparentnější, efektivnější a produktivnější v otázkách zaměstnanosti pro evropské občany. Já jsem také strávila řadu let v Národním parlamentu, takže já vím, jak důležitá je eh, komunikace já bych si přála, abychom se na našem příštím setkání eh, mohli pochlubit pozitivnějšími zkušenostmi. Děkuji vám. Děkuji vám, eh, paní Kaniente, za toto zhrnutí. Tím eh, končí moje předsedání tomuto skvělému fóru a nyní bych tedy předal Eh, předal žezlo panu Andřeji Červinskému eh, z Polského sejmu. Bardzo děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Teď máme před sebou neméně zajímavé téma, debatu o jednotném digitálním trhu. Co to znamená pro Evropu, pro členské státy, pro svět? Myslím si, že to se také dozvíme. A jaké podmínky bychom měli vytvořit, aby se tento trh rozvinul, to určitě také uslyšíme v této debatě. Debata se bude rozvíjet podobně jako ta předcházející. Už máme přihlášené do diskuse. Pokud máte nějaké organizační připomínky, pokud má někdo nějaké otázky ohledně formy nebo tedy průběhu naší debaty, tak eh, prosím, eh, přihlaste se teď. Myslím, že je všechno jasné, nikdo se nehlásí, takže je to podobné jako před chvílí. Na úvod bych eh, poprosil o úvodní slovo pana poslance Polského sejmu Antonyho Mencidla, takže prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Finanční a hospodářská krize, která zasáhla Evropskou unii, se stala impulzem k diskuzi o budoucnosti jednotného trhu. V minulém roku byla přijata strategie Evropa 2020 a ta potvrzuje, že Evropa se musí vrátit eh, k úrovni rozvoje. Včera se to velmi často opakovalo, opakoval to i pan komisař Barnier. Jednotý trh stanoví eh, klíčové nástroje k tomu, jak eh, posílit růst, zvýšit zaměstnanost. Jednak tedy bychom se měli vrátit k té úrovni rozvoje přes Evropskou unii a to vyžaduje nejen kroky, které mají potlačit dopady všeobecné krize, ale také to spočívá v odpovědi na globální výzvy, například rozvoj informační společnosti nebo informační společnosti založené na znalostech a také digitální ekonomiky. Evropský trh chce reagovat na tuto záležitost, chce tedy zvýšit zaměstnanost a tak dále. A pokud chce těchto cílů dosáhnout, musí se otevřít novým digitálním technologiím. A z tohoto pohledu eh, bych se chtěla věnovat eh, právě těmto otázkám a vytvoření jednotného digitálního trhu je pro nás jako občany Evropské unie velikou výzvou. Hospodářství EU nebude moci čelit globální konkurenci, pokud nebude otevřeno novým technologiím a pokud neodstraní bariéry, které e, brání předávání informací. Vytvoření jednotného digitálního trhu neznamená, že by se poskytovala podpora nějaké specifické hospodářské oblasti nebo odvětví. Digitální jednotný trh e, by měl splňovat požadavky podniků a našich občanů. Je to integrovanější evropský trh bez vnitřních eh, bariér, které dávají přístup k novým eh, technologiím. A navíc je to také trh, který podporuje elektronické obchodování a umožňuje investovat do elektronických služeb. A digitálních infrastruktur. A je to také trh, který vytváří nové kompetence. To je velmi důležitá složka. Informační společnosti. Myslím, že v minulosti jsme podcenili kompetence našich eh, občanů v této oblasti. Musí zintenzivnit úsilí, aby dosáhli jednotného trhu. To je posíleno nebo tedy zdůrazněno ve sdělení Evropské komise o strategii 2020. Tam je nastíněna cesta, jak překonat krizi a jak dosáhnout našich cílů. Je tam sedm vlajkových projektů. Jedna z nich je Evropská digitální agenda, která dává domácnostem přístup k internetu a umožňujeme využívat digitálního trhu. Tento dokument Evropské komise uvádí, že Evropa je takovou mozaikou národních trhů a tato segmentace omezuje naši konkurenceschopnost v digitálním hospodářství. A právě proto komise rozhodla, že učiní následující kroky, aby bylo umožněno vytvořit jednotný digitální trh. Otevření digitálního obsahu občanům a překonání hranice, tak aby občané a spotřebitelé mohli využívat lepších cen a aby mohli mít také lepší výběr. Dalším úkolem je budování důvěry v digitální svět, protože lidé si dělají starosti o své soukromí a ochranu osobních údajů. A potom také posílení telekomunikačního trhu. Potřeba takovéhoto trhu byla zdůrazněna také v dubnu tohoto roku v aktu o jednotném trhu. Takže mezi všemi těmito opatřeními se jednotný trh zmiňuje jako páka, která nám umožní dosáhnout vyšší úrovně, ale samozřejmě zde existují překážky a ty už byly tedy identifikovány. Jedná se o segmentaci evropského systému, různé preference spotřebitelů, nedostatek důvěry eh, v internet, nedostatečná ochrana spotřebitelů a tak dále. I když eh, existují ustanovení, které se týkají elektronických faktur, elektronického podpisu a tak dále, pořád ještě je to komplikované a evropská legislativa je implementována různým způsobem v různých členských státech. Rád bych se zmínil o přínosech a výhodách jednotného digitálního trhu. Především to přináší výhody podnikům v soukromém sektoru. Je to přínosné pro inovaci, pro vytváření nových nástrojů, které napomáhají hospodářskému rozvoji. A je to také přínosné pro spotřebitele, protože jim to dává větší výběr, nižší ceny, ale je to přínosné také pro veřejný sektor. Přináší to větší efektivitu, kvalitu služeb, a také snížení veřejných výdajů, které je velmi důležité. Dámy a pánové, pokud eh, do roku 2020 eh, budeme schopni implementovat tuto strategii, tak eh, hrubý domácí produkt vzroste z 5 na 9 pouze tedy na jednotném trhu. Děkuji za tento optimistický příspěvek a dávám slovo panu Antoniovi Correirovi de Campos z Evropského parlamentu. A připraví se paní Laura Derarodier z Francie. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád na úvod poděkoval kolegovi místopředsedovi polského eh, parlamentu, za jeho výtečný úvod. V podstatě tam načrtl optimismus, nicméně vlastně načrtl také ty určité linie, které povedou tu cestu do budoucna. Stávají situace elektronického obchodování e, není opravdu e, dobrá. Podařilo se nám dosáhnout té 9% hodnoty přeshraničního obchodu. Když jsme se zabývali diagnózou této situace, tak jsme se shodli na tom, že je zapotřebí vytvořit eh, takový plynější eh, mezibankovní systém, že je zapotřebí také daňové eh, koordinace, a také je zapotřebí mít dobrý poštovní systém, aby ty zásilky dorazily eh, na místo určení. Pak jsou tu samozřejmě i jiné záležitosti, které jsou založeny takovými kulturními otázkami. Co se týče veřejných zakázek a elektronickou formou mm, těchto zakázek, to zase může být takový důležitý vektor, který provede, povede k zrychlení celého elektronického obchodování. A oni nás nutí k určité standardizaci, k dodržování disciplíny, k používání určitých bankovních nástrojů, vyžadují si konkurenci. A klíčovým slovem v elektronickém obchodování je důvěra. A my musíme tedy dodat důvěru technologiím. Ty eh, nejrespektovanější platformy, které se používají na trhu, se zakládají právě na důvěře toho finanční, té finanční transakce a také se zakládají eh, na důvěře, že to bude eh, tedy zachovávána mm, zachována určitá pravidla. Tady eh, si myslíme, že můžeme hrát důležitou roli. A eh, myslím, že se již nacházíme v situaci, kdy můžeme vytvořit eh, stálou observatoř pro elektronické obchodování, ehm, a tato observatoř nám sdělila, že jsme v této tematice ještě hodně spoždění a že máme před sebou velký kus práce. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji. Jasná otázka, pokud jde o e, důvěru v obchodování, jasně ukazuje, že hackeři také dělají neustálý pokrok a před sebou máme opravdu velký technický úkol. A teď v souladu se seznamem řečníků dávám slovo paní Laure de Rodier z Francie a připraví se pan Olaf Johansson. Prosím. Děkuji. Můj příspěvek bude zaměřen na určité aktuální otázky na národní úrovni ve Francii, které odpovídají také evropským záležitostem. Zaprvé tedy neutralita internetu. To je jeden z vektorů růstu digitálního hospodářství, který přináší prospěch eh, všem operátorům na internetu, především dodavatelům obsahu a malým a středním podnikům. Ochrana, která je výsledkem třetího telekomunikačního balíčku, je pravděpodobně nedostatečná. Máme zde celou řadu síťových operátorů, ale nejsou zde celosvětoví dodavatelé obsahu. My se domníváme, že stanovisko Evropské komise ve sdělení z dubna 2011 je takové eh, stydlivé, mírné. A my vyzýváme Evropskou komisi, aby se podívala na to, co udělalo Národní shromáždění ve Francii, pokud jde o neutralitu internetu. Druhá otázka se týká rozvoje sítí nových generací, především tedy optických eh, vláken. Rozvoj sítě optických vláken je důležitou otázkou pro rozvoj digitálního hospodářství v Evropě. Dnes financování tohoto rozvoje je ve Francii odhadováno na 25 miliard euro a rozhodně to není financováno dostatečně ani ze strany soukromých, ani ze strany veřejných eh, aktérů. My jsme se tady s velkým zájmem dívali na studii, kterou předložila Nelly Cross eh, tam se hovoří o tom, že by byla zavedena eh, daň, nebo tedy poplatek eh, pro eh, operátory, který by byl uplatňován v případě, že by se nezavázali, že budou investovat do optických vláken. Potom také zde máme rozvoj širokého pásma do roku 2013. My si tento cíl trochu spochybňujeme, protože máme také pocit, že ten zrychlený eh, rozvoj může ohrozit eh, rozvíjení právě optického vlákna. A my jsme říkali, že to je důležité pro rozvoj digitální ekonomie, ekonomiky. A potom se zde také hovoří o integraci trhu s obsahem a o elektronickém obchodování. Stejně jako předřečník trváme na tom, že zde potřebujeme daňovou koordinaci na úrovni Evropského společenství. Je to zásadní pro rozvoj elektronického obchodování. Vyzýváme Evropskou komisi, aby byla ambiciozní v oblasti digitální strategie. Různé členské státy vědí, že je to velmi důležité, že je to důležitý bod pro rozvoj všech evropských zemí. Děkuji. Děkuji. Bez infrastruktury samozřejmě nemůžeme udělat nic dobrého. Proto tedy je investování velmi přirozenou otázkou, která stojí před celou Evropskou unii. A nyní má slovo pan Olaf Johansson. Děkuji vám, pane předsedo. Mezinárodní telekomunikační unie nedávno poznamenala, že Švédsko a Jižní Korea patří k nejrozvinutějším Eh, zemím v oblasti IT na světě. My máme mnoho lidí, kteří mají doma eh, širokopasové připojení, ale ne všichni. Eh, také mnozí mají k dispozici počítače pro vzdělávání, ale opět ne všichni. Mnozí Švédové používají počítač třeba pro bankovní operace, pro výměnu informací, ale zase ne všichni. Chudoba, úroveň vzdělanosti, geografická vzdálenost, věk, problémy s mobilitou, to vše může patřit k příčinám digitální marginalizace. Tento problém v Evropě tedy musíme řešit. Musíme se zabývat lidmi, kteří zůstávají stranou digitální éry je třeba zajistit, aby budoucí generace měly garantovaný přístup na společný digitální trh, aby prostě všichni měli tento přístup. Eh, domnívám se, že výpočetní technika je také eh, možností řešení klimatických výzev. Jsme schopni pomocí eh, počítačů optimalizovat logistiku, produktivitu, vytápění a podobně. Obyvatelstvo nám stárne, ale zároveň je aktivnější a zdravější a lidé nyní vědí, jak používat výpočetní techniku. Jde tedy zejména o zlepšování eh, kvality života, zejména pro starší lidé, lidi a taky nám mohou eh, tyto eh, IT pomoci eh, ve zdravotnictví, v poskytování zdravotní péče a optimalizovat eh, péči o každého pacienta. A dále ještě sociální média. My víme, že sociální média byla velice důležitá eh, při komunikaci zejména přeshraniční a samozřejmě také pro výměnu názorů. Já si myslím, že je pro nás velice důležité zajistit to, aby digitální služby zůstaly otevřené a přístupné všem občanům. Když se díváme třeba na poslední vývoj v Severní Africe, eh, vidíme, kolik tedy komunikační média pomohla eh, svobodě a komunikaci. A pokud se týče roamingu, tarifů, tak eh, musíme zajistit rovná pravidla pro všechny. My víme, že toto jsou důležité faktory pro nás všechny, nebo všichni využíváme mobilní telefony. Mobilní eh, telekomunikace je třeba rozvíjet po celé Evropě a je třeba umožnit lidem využívat eh, těchto telekomunikačních eh, technologií. Prostě už ve školách chlapci a děvčata musí mít příležitost rozvíjet své schopnosti v oblasti IT. Děkuji vám. A nyní eh, bych eh, dal slovo panu Hubertu Uzdasovi z Rakouského parlamentu. Děkuji. Mohu jen potvrdit mnoho z toho, co bylo právě řečeno. Společný digitální trh, eh, to je řada různých příležitostí, ale také řada rizik. Důležité je, aby se posilovala důvěra v poskytovatele a také zabezpečení proti internetové kriminalitě. Rychlé odstraňování bariér pro uživatele, to je důležitý aspekt, aspekt eh, rozvoje a eh, potřebujeme samozřejmě proto také jednotná nařízení a směrnice. U spotřebitele jsou určité eh, věci důležité, například, aby platba dorazila přesně tam, kam dorazit má a aby to, co si zvolí, tak aby to, co si zaplatí, aby dostal také v příslušné kvalitě. Eh, k tomu tedy eh, patří také garance v podobě certifikátu. A mm, tady eh, se nám eh, rozvíjí eh, pirátský obsah. Je třeba, abychom posilovali důvěru pro to, aby se tedy tím, že budou zde garance pravosti, nebudou zde administrativní překážky a bude zde panovat právní jistota. Další věc je bezpečnost dat v době, kdy máme Wikileaks a Anonymous, je třeba zvláště klást důraz na zabezpečení dat. Máme mnoho případů toho, že důvěrná data se dostávají na veřejnost a to znamená, že mnoho organizací či jednotlivců této problematice nevěnuje dostatečnou pozornost. A tady je třeba tady investovat. A ještě poslední bod, eh, to je hazard na internetu. Toto téma je naprosto neregulované a mimo jakoukoliv kontrolu. A já mm, chci eh, tedy říci, že ať už se týká serióznosti eh, poskytovatelů, nebo eh, jak se vlastně zachází s zisky a s výhrami, je tam určité zdanění také, nebo není. No a navíc je zde také Eh, spojeno s utrpením pro jednotlivce a také pro rodiny, zejména pro děti. Eh, v Rakousku máme eh, takzvaný malý hazard, to jsou různé automaty a ty jsou velice dobře regulovány a opět se tady zaměřujeme hlavně na zneužívání, tedy na boj proti zneužívání. Děkuji vám, děkuji vám, toto je eh, velice zajímavé, eh, čili tady je ta otázka nedůvěry obyvatel. Bez důvěry to samozřejmě nemůže fungovat, nemůže fungovat nic. A nyní byl prosil, aby si hlas vzal náš předseda, pan Malcolm Harbour. Uh, děkuji vám, pane předsedo. Já zde hovořím nejenom za svou politickou skupinu, ale také jako eh, zpravodaj telekomunikačního balíčku v našem výboru. Takže dovolte několik eh, obecných poznámek eh, a možná to je pro vás informace, čím jsme se vlastně vším zabývali, poněvadž toto IT, eh, to je zásadní eh, oblast pro naši spolupráci. Eh, hovoříme tady o společném trhu, čili je třeba, aby naše legislativa také pokročila. Já bych rád vyzval pana Kustase, aby se seznámil se zprávou našeho výboru z minulého týdne, která se týká hazardu na internetu a Eh, dalších eh, věcí. My tady konstatujeme, že celý právní rámec je tady velice roztříštěný. Obecně ještě bych řekl, poukázal bych na skutečnost, že eh, parlament ve svém telekomunikačním balíčku vyslavil nesouhlas s návrhem komise na zřízení centrálního regulačního orgánu pro celou Evropskou unii a spíše jsme eh, šli cestou eh, lepších eh, domácích regulátorů a lepší koordinace mezi nimi, tak, aby se zajistila konzistentní aplikace legislativy. My například ve Francii víme, Eh, jak funguje jeden z nejlepších regulátorů v Evropě. Čili spolupráce s takovými dobrými příklady je důležitá. Eh, já nyní reaguji na některé eh, otázky. Tady zasněly vody o síťové neutralitě a to je politika, která nás velice zajímá. My jsme de facto k tomu vypracovali zprávu, kterou vám rádi poskytneme. Eh, já eh, si myslím, že my jsme eh, regulátorům dali dostatečné pravomoci k zasahování, pokud si ovšem budou přát zasáhnout. A já si myslím, že tady narůstá odvaha a de facto začíná převládat názor, že regulátoři mohou využít i stávající pravomoci, pokud budou chtít zasahovat. A my tedy eh, zatím čekáme na zpětnou vazbu od těchto regulátorů. Eh, na závěr já bych chtěl eh, říct, že souhlasím s tím, co zde bylo řečeno o, o investicích v této oblasti. A já si myslím, že celý ten telekomunikační balíček je mimo jiné o tom, abychom se snažili pozbuzovat jiné investory, alternativní investory, tomu, aby investovali do infrastruktury IT, zejména v zemích, kde stále ještě dominují ti původní, ty původní státy monopoly. Čili je třeba, aby noví investoři se měli jak zapojit do eh, telekomunikační infrastruktury a tím pádem by mohli začít, eh, začít eh, poskytovat své služby. Já si myslím, že my tuto problematiku doufáme, že se nám ji podaří uzavřít do roku 2013 a e, my tady e, doufáme, že tady bude velký rozvoj bezdrátových sítí a příkladem toho je taky bezdrátová síť přímo v našich vlastních budovách. Bardzo děkuji, pane. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní bych e, poprosil paní poslankyně Evropského parlamentu, eh, paní Koracu Bild, aby si vzala slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za spoždění. Spozdilo se mé letadlo Nicméně eh, chci říci, že opravdu věříme tomu, jak je výsostně eh, důležité vybudovat digitální Evropu. A co to tady znamená? Konečně si uvědomujeme, že nemůžeme eh, nadále růst jenom prostřednictvím veřejných prostředků. Digitálně jednotný trh je zásadním prvkem pro růst, protože podpoří celý ten potenciál jednotného trhu a je naprosto zřejmé, že jsou tu určité restrikce, že existuje eh, diskriminace, překážky volnému pohybu zboží, služeb na internetu a přenosu dat a že nevyužíváme celý potenciál informační technologie. Máme celou řadu příkladů. Já si pamatuji, eh, v Polsku minulý týden se hovořilo eh, o tom, jak to ještě vylepšit ne všude máme všechny ty přínosy eh, informační společnosti dostupné. Eh, srovnávání cen se ještě neobjevuje na internetu. Existuje tu nerovnoměrné eh, rozšiřování služeb, existují tu určité brzdy poskytování internetových služeb. Takových příkladů bych mohla vyjmenovat celou řadu, takže je opravdu vhodné, že zvyšujeme i politické uvědomění toho, že je nezbytné podpořit digitální trh Pan předseda hovořil o neutralitě a já bych ráda zdůraznila to, že internet je prostředkem tak k tomu, aby ten volný pohyb služeb a zboží eh, mohl uplatňovat stejná pravidla, společná pravidla, aby se odstraňovaly překážky. A to je tedy eh, náš Eh, naše úloha odstraňovat to zatížení pro podniky, aby se podniky mohly prosazovat i v jiných zemích prostřednictvím elektronického obchodování. A z tohoto eh, hlediska Pablo, náš kolega Pablo v podstatě zahájil tu pracovní, eh, práci pracovní skupiny, určitě o tom pohovoří, nicméně náš výbor se zabývá také tématem falšování, pašování, což může narušovat i fungování Ehm, elektronického obchodování a my se těšíme i na eh, prosazení směrnice elektronického podpisu. Máme tu také otázky eh, řádné identifikace, eh, lepší interoperability a určitě budeme spolupracovat na tom, aby se snižovaly i ceny za roaming a aby široké pásmo bylo dostupné všem. Jsou tu i opatření, která se mohou vytvářet na národní úrovni, aby odstraňovaly ty překážky, které ještě před přetrvávají a vybudovala se opravdová digitální Evropa. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dobře řečeno. Musíme otevřít hranice. A teď eh, dávám slovo paní poslankyni Evropského parlamentu Evelyn Gebhardt. Děkuji, pane předsedající, a děkuji také za to, že se vracíme k tomuto velmi důležitému tématu. Jde skutečně o velmi důležité věci, které občané považují za velmi důležité. V dnešní době bez nových komunikačních prostředků nefunguje nic. A proto dávám zapravdu kolegům, zejména panu Slovenovi, že je třeba se postarat o to, aby všichni občané měli přístup k těmto prostředkům tak, aby měli své slovo a mohli žít v tomto globalizovaném světě. To je velmi důležité. Z tohoto důvodu je důležité také to, eh, aby eh, širokopásové připojení skutečně bylo eh, považováno za jakousi univerzální službu. V souvislosti s přístupem je ještě jedno téma a to je síťová neutralita, kterou musíme zajistit. Víme, že zejména velké Eh, firmy eh, mohou získat eh, lepší a přednostní přístup do sítě než obyčejný občan a to prostě nemůžeme akceptovat. Nediskriminace, která je důležitou součástí evropské politiky, musí být uplatněna i tady. Třetí bod, velice důležitý pro mě i pro parlament, je ochrana údajů. O ní se tady hovořilo opakovaně. Mnozí občané s vlastními daty zacházejí poněkud lehkomyslně a tady je třeba osvěty. Máme opakované zkušenosti a četnější, stále četnější zkušenosti s různým eh, špionážním softwarem, které používají buď to úřady nebo zločinné organizace. A musíme tedy zvážit také, jak se postavit k tomuto tématu tak aby zde byla jakási regulace, poněvadž prostě nemůžeme přistoupit na to, že na jedné straně tady máme velkou transparentnost a není prostě možné, aby se tato transparentnost obracela proti občanům. Musí být zachováno jejich právo na soukromí. Děkuji vám. Děkuji vám zdá se, že tedy Evropská unie i země mají mnoho práce. A ještě jednou eh, zástupce Evropského parlamentu, pan Manders. Eh, <coughs> Děkuji, pane předsedo. Rád bych ještě dodal několik věcí hledně toho, co řekl náš dánský kolega. Komise odhadla, že bychom do roku 2020 mohli učinit velký eh, ekonomický skok. My, členové parlamentu, eh, se tímto již zabýváme od roku 2003, tedy již téměř 10 eh, let. A v podstatě k čemu jsme došli? Přejeme si více jednotného trhu, větší míru ITC, toto vše je třeba mm, podpořit. A kolega Jorgen se zmínil o otázce tedy většího zastoupení v radě. A nicméně i toto je taková, řekněme, hra. Tady v tomto jsme Eh, do určité míry spoždění, co se týče rozhodování. Rozhodování často přichází spožděně. Ano, přejeme si více práv pro občany, více blahobytu a více trhu. Já jsem před několika lety přišel s návrhem na téma videoher a přál, přál jsem si v této věci pokročit, nicméně zaznamenal jsem, že Eh, například ve Spojeném království v této věci pokročili již mnohem dále, měli propracovanější i oblast, tu oblast sportovní a byl jsem poměrně zklamán, protože eh, v podstatě, když tu panuje neznalost, eh, tak se nedokáže pokročit vpřed. Je třeba se tedy více zamyslet také nad otázkou informačních technologií na té vnitrostátní úrovni eh, orgány by měly vytvářet větší nátlak na to, abychom měli evropskou legislativu, která by umožnila vývoj tohoto druhu trhu a následně tedy, aby se vytvářela i příslušná nová pracovní místa. Pokud totiž nebudeme postupovat tímto způsobem, tak tu budeme mít ještě více hospodářských potíží. Postihnou více regionů, jak tomu ostatně dochází. Budeme tu mít eh, větší členění, eh, více eh, sítí a pak se to bude dostávat na každodenní pořádek i otázka práv, práv našich občanů. A my se budeme muset zaměřit i za hranice, a tím nemám jenom hranice zemí, ale i hranice virtuální. Musíme si uvědomit, jak eh, si přejeme podpořit naše hospodářství i eh, ve světle mezinárodní konkurence na té celosvětové úrovni. Opravdu si přejeme podpořit to zavedení do roku 2020 opravdového digitálního hodnotného trhu. Děkuji eh, za toto vystoupení, že každý má přístup do Windows 2003. Myslím si, že celá řada z nás má přístup k lepší infrastruktuře a využívá to tedy ke svému fungování. Já si myslím, že by bylo dobré zajistit, aby všichni měli přístup k těm eh, posledním technologiím. A nyní eh, Gunnar Eldegard eh, z norského parlamentu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to byla velmi zajímavá debata a bylo zde řečeno spousta zajímavých věcí. Já si myslím, že politiky, které implementujeme, by měly přispívat k dosažení cílu inteligentnějšího a inkluzivnějšího růstu v Evropské unii. Digitální ekonomika se rychle rozvíjí, nicméně musíme na jednotném trhu odstranit té bariéry, abychom mohli plně využívat digitální oblasti. Skutečný digitální trh je možný pouze v případě, když se zvýší důvěra a také vědomosti, povědomí mezi občany a podniky a především tedy malými a středními podniky. Klíčovým prvkem jsou přeshraniční systémy pro elektronickou identifikaci a elektronický podpis tomto kontextu bych ráda také souhlasila s tím, co zde říkal pan Johansson ze Švédska. Já si myslím, že je velmi důležité zajistit, aby všichni občané mohli plně využívat možnosti nového digitálního trhu. Děkuji. děkuji. Děkuji za toto vystoupení. Máme ještě jednoho řečníka, pana Afifa Demikrána z tureckého parlamentu. Prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Drazí přátelé, rozvoj digitálních technologií je jednou z hlavních pák pro rozvoj růstu a zaměstnanosti v Evropské unii. Digitální služby se stávají základními službami nejen v Evropě, ale i všude ve světě. Nicméně ceny za roaming a přenosové služby jsou pořád ještě velmi vysoké. Tím pádem spousta občanů se zdržuje používání těchto technologií a služeb, především za hranicemi své země. Pokud se postaráme o důvěru občanů, zajistí se přinášená data a dostatečně klesnou ceny, tak rozvoj digitálního trhu bude rychlejší než dnes. Podle studie z března roku 2010 by Evropská unie mohla získat 4 HDP díky rozvoji jednotného digitálního trhu do roku 2020 což odpovídá asi 500 miliardám eur. Existují však eh, bariéry, které brzdí rychlý rozvoj digitálního jednotného trhu. Pokud budou odstraněny, tak eh, se ekonomiky velmi rychle transformují na digitální ekonomiky. Pane předsedo, dovolte mi uvést eh, určité informace pro kolegy v tomto sále. Rád bych vás upozornil na to, že plné členství Turecka by bylo nejen ku prospěchu Turecka, ale také ku prospěchu Evropské unie. Ekonomická integrace Turecka do jednotného evropského trhu povede k tomu, že se Evropská unie stane globálním ekonomickým hráčem. Politicky je členství Turecka také velmi důležité, protože když bude v Evropě Turecko, tak Evropa bude schopna šířit eh, evropské hodnoty jako demokracii, právní stát, lidská práva, také mezi středomořské země i dále. Energetická dodávka bude také zajištěna do Evropy, když bude členem Turecko. Takže stručně řečeno, plné členství Turecka nebude zátěží pro Evropskou unii, ale bude to spíše přínos. Proto opravdu chceme pokračovat v jednáních eh, Bohužel jsme teď zablokováni a 18 kapitol je zablokováno jen z politických důvodů. A proto my chceme, aby všichni poslanci věděli, že Turecko dělá svůj domácí úkol a chce začlenit acquis communautaire do turecké legislativy. Bez ohledu na to, zda budeme nebo nebudeme pokračovat v jednáních, zda nakonec budeme nebo nebudeme plnoprávným členem, ačkoliv je to naším cílem, ale my věříme v každém případě v evropské hodnoty. Hovoříme, že hodnoty, které byly vytvořeny v Evropě, jsou výsledkem společného smýšlení všech lidí žijících v Evropě. A proto chceme, aby naše cesta byla otevřená, ne uzavřená kvůli politickým důvodům. Chceme, aby technická jednání pokračovala dále a potom uvidíme, co se stane na konci, až dospějeme ke konci. Uvidíme, zda Turecko opravdu bude schopno přistoupit a zda Evropané budou chtít Turecko mezi sebe. Děkuji. Bardzo dziękuję. Děkuji. Děkuji také za ten projev, který se týkal vašeho odhodlání pokračovat eh, ve vaší cestě do Evropy. Organizátoři také poskytují možnost eh, přihlásit se do diskuze, když tedy zvednete zelenou nebo žlutou eh, kartu. Já budu respektovat jakoukoliv barvu, takže pokud se někdo z vás ještě chce přihlásit, je zde tato možnost, že se můžete přihlásit rovnou ze sálu. Máme před sebou ještě jednoho řečníka, který se přihlásil. Je to pan Valdemaras Valkiunas z Litevského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. A Jak všichni víme, že žijeme ve světě paradoxů. Včera jsme měli na stole vodu a kávu a dnes ani kapičku vody k pití. To chci říct jen tak na úvod. Takže na první pohled všechno vypadá velice dobře, výtečně. Nicméně podívejme se více do hloubky této otázky. Musíme eh, lépe využívat eh, lepší ceny, výhody pro naše podniky, poskytovat našim eh, spotřebitelům možnost volby, snižovat náklady, výdaje. Nicméně reálný svět nám ukazuje, že věci se mají trošku jinak. Otázka narůstající nezaměstnanosti, otázka eh, narůstajících výdajů do sociální oblasti, někdo tu zmínil elektronické obchodování, to ale může být napojeno na některé negativní aspekty, eh, co například otázka přidané, eh, daně z přidané hodnoty, ta se může zvyšovat v některých zemích otázka lepší mobility zboží. Někdo to také řekl, že je třeba více investovat do nových technologií a já se ptám, Máme ale co investovat. Celá řada členských států je v dluzích. Nacházejí se vlastně na hranici krachu. A pak tu někdo zmínil také regulátory. Máme tu pravidla, ale víme, jak to funguje v reálnu, jak mocní jsou lobbysté. Také jsme si zaslechli určité kritické eh, příspěvky kolegů z Rakouska, nebo tu někdo eh, dobře řekl, že eh, ceny digitálních programů jsou velice drahé, že tento trh může mít hodnotu nějakých 200 miliard. Některé digitální programy ale mohou naopak sloužit korupci, a pak jsou tu také výdaje za údržbu. Pak je tu otázka přesunu pracovní síly a možné negativní sociální dopady. Měli bychom být rozumnější a podívat se také na možný negativní dopad toho všeho. A nezapomeňme také na ty balíčky o potravinách, o, o lékařských, o léčivech. Vždy jsou to nějaké vedlejší účinky, takže poučme se z toho. Bardzo dziękuję. Zadal pan wiele pytań. Děkuji, položil jste řadu otázek a každé řešení problému vyžaduje jasnou odpověď na tyto otázky. Máme tedy před sebou spoustu práce. Ještě jeden poslanec Evropského parlamentu se přihlásil o slovo. Parlo, Pablo Arias Echeverria. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. V první řadě bych se chtěl omluvit za to, že jsem se dostavil pozdě. Eh, musel jsem se zúčastnit jiných eh, zasedání, protože jsou přítomní eh, další představitelé našich regionů v jiných výborech první řadě bych chtěl hovořit o možnostech elektronického obchodování a o jeho významu pro jednotný trh jako takový. Myslím si, že elektronický obchod je opravdu dobrým nástrojem pro to, aby vytvářel pracovní místa, vytvářel trh a zlepšoval konkurenceschopnost. A je to nástroj, který bez pochyby eh, znovu oživí obchod v Evropě. Já často říkám, že východisko ze stávající krize se nachází v digitálním formátu a říkám to z jasného důvodu. Nedávno jsme se setkali v Krakově na, form, na fóru o jednotném trhu, tam se setkal parlament i s komisí a s radou a, a proběhla tady velice obohacující debata. A já jsem tam měl příležitost být zpravodajem uh, Eh, na semináři o elektronickém obchodu a eh, řekl jsem jasnou věc. Východisko z krize tedy eh, má digitální formát. Zažíváme totiž bezprecedenční revoluci. A možná v minulosti tomu bylo, když nastala revoluce na konci 19. a počátku 20. století, ale tam nebylo jasně tolik příležitostí, jak tomu máme nyní. A já si myslím, že bychom měli využít ty příležitosti, které nám přináší tato nová eh, revoluce protože mění i celý ten způsob, jak budou vlastně fungovat následující generace, nejen ty, které, které zažijí tuto revoluci. A myslím si tedy, že budoucnost jasně prochází tím elektronickým obchodem. Evropa s tím má určité potíže, ne na národní úrovni, ale na celoevropské úrovni. Na národní úrovni to funguje dobře, tam s tím nemáme nějaké podstatné problémy a navíc každoročně narůstá. Nicméně není tomu tak na té celoevropské úrovni. A proč tomu tak není? My už jsme o tom hovořili eh, v různy, u různých příležitostí. Není tomu tak proto, že jsou tu různé hranice mezi jednotlivými členskými státy a ty nám neumožňují, aby elektronický obchod pro, probíhal na základě svého veškerého potenciálu na té celoevropské úrovni. My v Evropě hovoříme o internetu, o elektronickém obchodování jako o něčem, eh, co tu eh, rozvíjíme, zřejmě ve světle k budoucnosti. Nicméně v jiných částech světa vlastně hovoří eh, o současnosti, o tom propojení na stávající dobu. A pak tu padla tedy, je třeba si položit otázku, zda jsme ochotní v tomto pokročit, tedy nadále rozvíjet ten celoevropský elektronický obchod anebo eh, bychom to měli zanechat jenom na té národní úrovni. Já si myslím, že ta celoevropská úroveň je důležitá. Vždy, eh, když hovoříme o více Evropy, tak to nedopadlo příliš dobře. Když hovoříme o méně Evropy, tak to nebylo eh, také dobré. Takže je třeba přikročit k druhé fázi. Ano, i nadále o tom hovořit, to je zapotřebí, ale měli bychom tedy přistoupit ke konkrétním krokům, aby se opravdu navýšil ten celoevropský elektronický trh. Zás zásadní otázkou, eh, to jsme vlastně zhrnuli minulý týden do, do jednoho slova, tedy důvěra. Musí tu být eh, důvěra v tento prostředek, aby se tedy důvěřovalo Evropě, ale nejen Evropě, ale také elektronickému obchodování Um, a je třeba navýšit i tedy celkovou důvěru tomuto elektronickému nástroji a v tomto světle pracujeme. Pracujeme zde v Evropském parlamentu proto, abychom navýšili potenciál tohoto nástroje, kterému důvěřujeme. A na závěr tedy je třeba eh, opravdu najít cestu z této krize, protože ta má určitě právě eh, formu toho elektronického obchodování. Děkuji. Děkuji za tyto trefné a konkrétní informace a poznámky. A teď se ještě jednou zeptám, zda by se někdo chtěl na něco zeptat, nebo zda chce něco stručně říci. Nevíce, v takém ráže poprosím. Není tomu tak, v tom případě poprosím pana poslance Antonyho Měnřidla z polského parlamentu aby schrnul naše diskusy. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, velice vám děkuji za váš zájem, za tuto diskusi, za optimismus, který převažoval v této debatě vzhledem ke společnému digitálnímu trhu. Hovořili jsme poměrně společným hlasem a nevím, eh, představitel litevského parlamentu možná eh, ne zcela eh, porozuměl některým aspektům. Pokud je tedy o 500 miliard eur, tak to je kvota, která bude generovat tento trh dodatečně po té, co bude Eh, co tedy bude eh, tento trh, eh, co vstoupí fun- ve funkci, čili to je generování zhruba plus 4% HDP. Ještě tedy neznáme detaily, poněvadž Evropská komise nám k tomu detaily nestěhla. Také to, co jste řekl, že internet a nové technologie podporují korupci. Já myslím, že my za chvíli se budeme zabývat veřejnými zakázkami a uvidíme, že Tomu tak není, že korupce vzniká tam, kde dochází k bezprostřednímu osobnímu kontaktu, což tedy u digitálního kontaktu tak docela není, takže by to mělo být spíše antikorupčně zaměřeno. A samozřejmě také mnozí tady hovořili s optimismem o společném digitálním trhu. Přesto si všichni uvědomujeme různé hrozby, třeba pokud se týče budování infrastruktury, představitel francouzského parlamentu tady řekl, že Francie si přeje investovat do optiky a, v, a sice nějakých 25 miliard eur by to mělo být. My také se eh, v Polsku eh, zabýváme eh, optickými tedy šířením širokopásmového internetu po optice a mm, snažili jsme se trošku inspirovat francouzským příkladem. E, tady de facto z e, evropských fondů mm, by mm, mělo jít celkem 1,5 miliardy eur, ale my také z dohody s regulátorem jsme de facto vygenerovali další miliardu eur, která přijde ze strany podnikatelů, kteří budou také realizovat tyto investice. Kromě toho zde máme veřejné investice, a e, tyto e, peníze se poněkud hůře e, využívají, což souvisí také třeba s mentalitou samozpráv a podobně. Pokud se týče o investice a společného, tedy tvorby společného digitálního trhu, tak zde máme jak to se vlastně týká jak Evropského parlamentu, Evropské úrovně, tak také té úrovně národních vlád. A já doufám, že eh, nová směrnice o elektronickém podpisu eh, nebude spoštěná. A to proto, že to je problém velice vážný. Eh, v poslední době v naší zemi jsme pocítili nedostatek implementace této směrnice protože my jsme de facto při novelizaci zákona o elektronickém podpisu chtěli už využít návrhu z nové směrnice a musím říci, že tady uvedení této směrnice v život by eh, skutečně eh, problematiku zjednodušili, poněvadž třeba podpis faktury to je eh, jenom jeden z velice závažných aspektů budování nového, tedy společného digitálního trhu. Já bych chtěl děko- poděkovat panu poslanci, děkuji také všem poslancům Evropského parlamentu i národních parlamentů za konkrétní debatu. A nyní předávám řízení zkůze eh, panu předsedovi Malcolmu Harborovi. Uh, uh, uh, děkuji vám. Já nyní mám to potěšení a výsadu eh, předsedat nad poslední součástí eh, dnešní dopolední debaty a ta se bude týkat veřejných eh, zakázek. Tak, tady máme karty růžové a tady kolegové z národních parlamentů Eh, samozřejmě se mohou pomocí této karty přihlásit a jinak eh, jména eh, kolegů z Evropského parlamentu jsou známá a budou se objevovat na obrazovkách. Já se domnívám, že toto je důležitá věc pro společný trh nejenom sama o sobě, ale Veřejné zakázky jsou velice důležité pro plnění společenských cílů, eh, zelenou problematiku a další problematiky. A já si myslím, že to vše eh, je třeba eh, reflektovat, ale my to zatím uspokojivě reflektujeme v nové legislativě. Naše zpravodajka paní ji v této problematice bude také zpravodajkou dnes dopoledne. Eh, my jsme vám dali k dispozici eh, kopie z příslušné zprávy, kterou jsme schvalovali minulý týden. Eh, zatím to nemáme ve všech jazycích, ale bude to velice brzy na našich webových stránkách. Já bych nyní dal slovo paní kolegyně Heide Rühle na začátek a poté eh, budou hovořit tři poslanci za Evropský parlament. Takže nejdříve paní Rühle na pět minut. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, Evropské veřejné zakázky a právo, kterým se řídí, je určitě úspěšné v oblasti eh, transparentnosti a konkurence. Nicméně stále zde přetrvávají Eh, přetrvává určitá míra právní nejistoty a tím pádem soudní spory. A to tady poněkud eh, brzdí dosahování cílu strategie 2020. Z tohoto důvodu vítáme zelenou knihu Evropské komise a probíhající revizi je jasné, že tato revize musí probíhat obezřetně a tím se zabývala také naše debata v Krakově v minulém týdnu, čili žádný blitzkrieg, ale skutečně obezřetný postup. To je proto, aby byla eh, posílena zejména právní jistota a Eh, také chceme, aby eh, bylo zachováno dosávání členění, tedy například eh, služby typu A a typu D. Také je potřebná ovšem důkladná definice právního rámce a definicí právě pro dosažení právní jistoty. Druhá věc, inovace a udržitelná zaměstnanost. Když se hm, podíváme na možnosti v této oblasti, pak parlament konstatuje, že největší překážkou inovativnější veřejných zakázek eh, spočívá v samotných směrnicích. V současné době eh, máme eh, naroveň postavenou nakázku nejlevnější a hospodářsky nejvýhodnější. Takže mm, tady to chceme eh, změnit, aby tady ta nejlevnější zakázka byla ta nejlepší jenom u těch opravdu standardních výrobků, to je u různých prostě dodávek stavebních produktů a podobně, ale tady je třeba, aby eh, komise Eh, tomu více napomohla přípravou vhodné metodologie a standardu. Další bodem, který by vedl pokroku, by bylo vyjasnění toho, že nejenom vlastní produkt, ale také produkční proces je třeba zahrnout do technických specifikací a eh, do kritérií udělení zakázky. I toto by se mělo vyjasnit v rámci revize. Důležité pro nás je lepší využití komerčních eh, zakázek, komerčního pořizování. Důležité je, aby se zde více uplatňovaly normy, normy otevřené a také navrhujeme databanku certifikačních systémů, tak aby vše bylo lépe přístupné. Zjednodušení a flexibilizace, to je náš třetí bod, e, to slouží, nebo tomu slouží systematické sledování trhu, které je sice možné podle stávajících směrnic, ale e, není to tam e, uvedeno docela přesně, jestli je to opravdu žádoucí a podobně. Samozřejmě je třeba, aby to bylo vyjasněno, Eh, s tím, že musí být zachována veřejná kontrola, tak aby tady byla také transparentnost, která nám zatím chybí. Přejeme si také připuštění alternativních eh, nabídek. Technické specifikace by se měly spíše zabývat funkcemi. Eh, chceme také připustit vedlejší nabídky a také navrhujeme zvážení možnosti provést korektury v případě chyb nicméně podle jasných a transparentních kritérií. Debata eh, o mezních hodnotách již byla zahájena. My navrhujeme, aby, aby komise tyto limitní hodnoty eh, zahájila. Eh, my navrhujeme její zvýšení, ale debata dosud probíhá. Dále navrhujeme větší fokus na praktickou záležitost, to znamená výměna zkušeností, osvědčených postupů a metod podporu školicích programů v členských zemích a také budování sítí excelence. K dalším těžitím patří více možností pro malé a střední podniky. Chceme snižovat jejich transakční náklady, například eh, pomocí eh, pomocí eh, toho principu, že eh, plnou dokumentaci budou předkládat pouze účastníci užšího výběru. Chceme, aby se tady eh, využívala předvýběrová mm, řízení. Eh, také jsme pro zavedení elektronického pasu, který by měl umožnit usnadněnou účast ve výběrových řízeních. Dále chceme se podívat na joint procurement, tedy společné eh, pořizování a mm, zručování zakázek. Dále je třeba do revize integrovat elektronická výběrová řízení. Tady se nám bohužel nepodařilo dosáhnout toho cíle, aby 50 výběrových řízení bylo elektronických již v roce 2010. Tady to nebylo splněno. Da je tady otázka digitálního podpisu, ta je velice důležitá. Tady bychom si přáli více otevřených standardů v této oblasti, lepší kompatibilitu platform a interoperabilitu jednotlivých systémů. A samozřejmě je třeba zajistit technickou neutralitu. Já jsem se pokusila být co nejkonkrétnější a zároveň co nejobsažnější. No, well, Uh, Děkuji, Heidi, za to, že jste uvedla některé ty klíčové věci. Je to opravdu velice důležité a komplexní téma. A, a samozřejmě tímto vás vyzývám, abyste se také seznámili s touto zprávou naší kolegyně. Je důležité se zabývat tématikou veřejných zakázek, je to důležité, aby se tomu věnovali i eh, vnitrostátní orgány. Takže nyní eh, máme na řadě pana Johanssona ze švédského parlamentu. Máte tři minuty, prosím. Tak, tak Děkuji, pane předsedo. Veřejné zakázky představují značný podíl na rámci spotřeby jasně vysílá signál našim eh, spotřebitelům, že jsou to různé environmentální volby, otázky etiky, spravedlivé obchodování a podobně. A proto je pro nás důležité, abychom i zde uplatňovali pravidla transparentnosti, nediskriminace, proporcionality, vzájemného uznávání. To vše je třeba mít na paměti. Ve Švédku, co, co se týče potravin, tak pouze 50 je vyprodukováno v naší zemi. To znamená, jsme závis, musíme se obracet na jiné země, například e, na Německo, které nám dodává potraviny. Snažíme se dosáhnout soběstačnosti, to samozřejmě. Ve Švédsku je 9 milionů obyvatel a ve veřejném sektoru máme e, kolem 3 milionů jídel, která jsou servírována denně v rámci poskytování veřejných služeb. Nicméně úroveň veřejných zakázek zde e, je nízká, snažíme se toto navýšit, ale stále ještě nejsme spokojeni. Pak tu máme samozřejmě zákony pro e, ochranu blahobytu e, zvířat, ale i tato legislativa na evropské úrovni stále ještě není velice silná. Snažíme se tedy, aby zvířata, která chováme, žila zdravý život a pak samozřejmě to vede k tomu, že se musíme obracet na naše zemědělce, zemědělce, pokud něco neplní, tak je třeba tu mít určité postihy, ale je třeba se obracet také na, na ty eh, nejrůznější poskytovatele, zprostředkovatele, kteří všichni v tom řetězci musí uplatňovat stejná pravidla. A je třeba tedy zajistit, aby i zákony byly sepsány tak a uplatňovány tak, že se bude vždy zachovávat ta vysoká míra eh, standardů, že se budou uplatňovat pravidla eh, veřejných zakázek, ale i pravidla pravidla, co se týče označování, pak toho prodávaného zboží. A víme, že v tuto chvíli celoevropská úroveň není ještě harmonizována. A, co se týče veřejných zakázek, je třeba respektovat článek 30 smlouvy Eh, že eh, tedy určité mm, zájmy, obchodní zájmy nemohou jít na úkor například blahobytu a zdraví zvířat. Nicméně ještě to vše není úplně jisté a tedy ta odpovědnost, abychom navýšili větší transparentnost, leží na nás. Snažíme se také harmonizovat ochranu zvířat na celoevropské úrovni a to ve chvíli, kdy dojde eh, k nějakému zneužívání v této věci. Děkuji. Děkuji, pane Johansene za tyto klíčové body. Možná se k ním ještě vrátíme později. Dobré životní podmínky zvířat nejsou úplně ve zodpovědnosti eh, tohoto výboru. Eh, na to máme jiný orgán v Evropské unii. Nicméně navážeme na vaše body později. A slovo má nyní paní Vesajte z Litvy. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajce paní Heide Rüle za její zprávu, která se zabývá velmi důležitými aspekty zadávání veřejných zakázek. Data OECD ukazují, že prostřednictvím veřejných zakázek svět přichází asi o 400 miliard dolarů právě kvůli korupci. A já si myslím, že transparentnost a boj proti korupci jsou nejdůležitějším aspektem. Veřejné zakázky a elektronické zadávání veřejných zakázek, to je skutečně vítaná iniciativa. Další problém, o kterém bych se ráda zmínila a který je také zmíněn ve zprávě, se týká nejnižší ceny která je uplatňována jako hlavní kritérium a že by se tedy toto mělo zrušit. Když se podíváme na stavebnictví z dlouhodobého hlediska, tak víme, že nejnižší cena rozhodně není tím nejlepším kritériem, kterým bychom se měli řídit. Musíme vzít v úvahu platy technologie příznivé k životnímu prostředí, zelené technologie. To jsou také velmi důležité aspekty, které musíme vzít v úvahu a musí být zahrnuty do toho balíčku. Teď pokud jde o malé a střední podniky a jejich účast v řízení o veřejných zakázkách. Návrhy ve zprávě nemohou vyřešit problém malých a středních podniků a jejich zapojení. Neměli bychom se snažit znovu objevovat Ameriku. Už máme dobře zavedenou praxi. Můžeme se podívat třeba na USA, kde mají asi 5 malých a středních podniků, které jsou subdodavateli a jsou uvedeny v tom kontraktu jako takovém. Takže proč bychom měli vymýšlet něco nového? Proč nevyužijeme už zavedenou praxi? Právě to od nás malá a střední podniky potřebují. Potřebují konkrétní kroky. Pokud chceme jednat racionálně a využít racionálním způsobem peníze daňových poplatníků, chceme-li využít svá národní opatření, nesmíme zapomínat, že vlády jsou v mnoha státech největšími zaměstnavateli. A musíme vzít úvahu také všechny aspekty, které jsem zmínila. Musíme se na ně podívat a musíme zajistit, že veřejné zakázky budou transparentnější a budou zaměřeny na dlouhodobé cíle a výsledky. Tím by se také zajistilo, že všechny peníze daňových poplatníků vytvoří přidanou hodnotu. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem bude pan Šváb za EPP a poté pan Valkiunas za Litvu a pan Bonačin z italského parlamentu. Pane Švábe. Děkuji, pane předsedo. Já především jsem velice rád, že máme zde možnost hovořit k tomuto důležitému tématu s kolegy z národních parlamentů. Paní kolegyně Rühle, myslím, v podstatě prošla všechny ty důležité body a já bych se možná nyní proto eh, zastavil pouze u některých věcí a sice o eh, chystané revizi stane revize veřejných zakázek. Eh, to, co nyní řekla eh, litevská kolegyně, eh, skutečně jsou to daňové prostředky, které ve veřejných zakázkách jsou vynakládány pro veřejné účely a proto tedy náklady musí být centrálním elementem při vyhodnocování zakázek. Musím nesouhlasit s kolegou ze Švédska, že totiž existuje mnoho různých možností pro zlepšování nejrůznějších typů infrastruktury, ale eh, podle principu subsidiarity to musí být tedy rozhodnutí eh, jaksi přímo na místě je, je to rozhodnutí, které eh, bezprostředně souvisí s předmětem zakázky a eh, který tedy nemá nějaká další, třeba politická kritéria v sobě zabudovaná. V tom bodě, o kterém hovořila kolegyně, se říká, že daňové prostředky musí být využity tím nejlepším způsobem. Eh, tyto pohledy eh, v evropské legislativě dosud eh, nebyly dostatečně zdůrazněny, eh, protože je to prostě nedořešené, ale my nyní máme zatím tedy takový přístup, že veřejné zakázky posuzujeme z hlediska realizace společného trhu nikoli z hlediska využití prostředků. Další otázka je, jaký vliv to má na střední stát. Ano, my musíme říci, že již nyní mají úřady možnost více eh, se obracet na malé a střední podniky eh, při zadávání veřejných zakázek. Za druhé, já jsem včera hovořil s jedním kolegou z Basileje, eh, kteří budovali novou kliniku v hodnotě asi 180 milionů eur. Bylo to evropské výběrové řízení a bohužel eh, nikdo se nepřihlásil přímo z toho bazilejského regionu. To se ptáme tady, proč to tak je. Hovoříme tady o otevřených trzích, eh, o nediskriminaci a eh, pak zjišťujeme, že trh nám správně nefunguje. Čili toto jsou detaily, kterými se budeme muset zabývat detailně a kde nás zajímají také návrhy řešení. Eh, samozřejmě, že eh, bude zajímavé tady pro ty, kteří se jim bezprostředně zabývají, eh, jak by se bylo možné dopracovat trhu opravdu otevřeného, přeshraničně otevřeného pro větší i menší podniky. A já se tedy těším na další debatu. Děkuji vám. Děkuji, pane Švábe. A nyní dalším řečníkem je pan Valkiunas za Litvu. Máte slovo, prosím, na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Již jsme si vyslechli odkazy na zelenou knihu a já doufám, že se nejedná o zelenou knihu tedy tu zelenou knihu bývalého libyského vůdce Kadáfiho. A doufám, že tedy ta ustanovení, o kterých hovoříme, se opravdu eh, eh, jednou prověří i v praxi a že budou přínosem pro naše občany. A naší první výzvou by mělo být vzdělávat a vychovávat uvědomělé, důstojné občany, v první řadě bychom se měli tedy snažit eh, vychovávat naše děti tou cestou, aby nekradly. A, a tím bych se připojil ke kolegyni z Litvy v tom, eh, že eh, je třeba také odstranit to kritérium nejnižší ceny, protože jsou to i jiná kritéria. V první řadě bychom měli provést analýzu všech zakázek, všech nabídek, které poskytují eh, například zboží. Měli bychom zkontrolovat účetnictví podniku, také to, jak vyplácejí platby v rámci podniku a vytvořit pak následně takový seznam kritérií a myslím si, že pracovní inspektoři ze všech zemí by takovouto úlohu mohli vykonávat. Také bychom mohli využívat služeb finanční inspekce, A měli bychom se zaměřit na vytvoření celoevropské databáze, ve které by bylo možné dohledat informace a záznamy o všech podnicích. A, bylo by tam tedy možné si prověřit, zda jsou to důvěryhodné podniky či ne. A také potřebujeme znát jména podniků, potřebujeme vědět, které podniky opravdu fungují na důvěryhodném základě současné. Děkuji vám, pane Valkyunasi. A dalším řečníkem je pan Bonačin z italského parlamentu. Poté paní Weiler za SND Evropského parlamentu a poté paní Gromerš. Prosím, pane Bonačin, máte tři minuty. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že v otázce jednotného trhu je téma veřejných zakázek jedno z nejdůležitějších. Myslím si, že v Evropské unii je rozšířeno mínění, že právě končí krize jak se zdůrazňovalo, jednalo se o strukturální krizi, která vyžadovala celou řadu zásahů. Především oživení infrastruktur a vytvoření nových eh, veřejných eh, zakázek. Z jedné strany to vypadá velmi jednoduché, z druhé strany to ale přináší celou řadu problémů. My v Itálii velmi pozorně studujeme tu zelenou knihu komise Nejdříve to tedy prostudovala vláda, potom je předala odpovídajícím výborům v parlamentu a v Senátu. My v Senátu máme eh, výbor pro veřejné zakázky, my jsme to proskoumali, zasedali jsme na toto téma několikrát a jsme schopni velmi rychle vydat stanovisko, které bude obsahovat řadu návrhů k této zelené knize kterou považujeme za velmi zajímavou. Je pravda, že na jedné straně veřejná zakázka dnes musí odpovídat také řadě ekologických kritérií. Myslím si ale, že tématem veřejné zakázky, nebo tedy charakteristikou veřejné zakázky musí být především transparentnost, rychlost této zakázky a pokus zabránit různému narušování těchto procedur těm, kteří chtějí využít korupčních praktik pro získání této zakázky. A musíme zabránit tomu, aby do veřejných zakázek nepronikl organizovaný zločin, což už bohužel je celoevropský problém. A řekl bych, že i celosvětový. V tomto rámci musíme mít také nástroje na podporu malých a středních podniků, které se zamýšlejí zúčastnit eh, těchto veřejných výběrových řízení a které nemají tu schopnost, ačkoliv se tedy účastnit chtějí. To je tedy velmi důležité. Na začátku tohoto volebního období v roce 2008 a 2009 jsme přijali jednotný zákon o veřejných zakázkách, což je tedy velmi pružný nástroj a přinesl také změnu v celém trhu s veřejnými zakázkami v naší zemi. My jsme vypracovali nástroj, který je velmi známý pro všechny. Je to nástroj projekt financování nebo project financing a já bych řekl, že je velmi obtížné, aby jakákoliv země měla v pokladně dost peněz na to, aby mohla rovnou financovat eh, nějakou veřejnou stavbu, nějaké veřejné dílo. Musí do toho vždy být zapojen také soukromý sektor. My zde máme tedy třetí generaci tohoto projektového financování. Je tedy možné v rámci této třetí generace, aby v průběhu let mohly soukromé subjekty se podílet nejen na budování, ale také potom na provozování těchto veřejných eh, děl. A to je způsob, který umožňuje členským státům najít zdroje, které by jinak eh, rozhodně nenašly. Děkuji. Děkuji, pane Bonečíne a bylo to opravdu velice přínosné. Je třeba si uvědomit, jaký je ekonomický a sociální přínos těch veřejných zakázek. A nyní paní Weiler. Já, ich möchte auch den Kollegen... Eh, tak já bych chtěla poděkovat kolegům, kteří si dosud vzali slovo, kolegům z národních parlamentů. Eh, to je také pro nás eh, důležité východisko. Možná bych mohla říct několik slov k tomu, jakém stádiu se nyní nacházíme. V září komise předloží návrh na základě zprávy kolegyně Rüle, o které jsme již hlasovali. To už je rozhodnuto. V prosinci tedy budeme mít příležitost se těmito návrhy zabývat podrobněji. Bylo již řečeno a já vítám, že nějakých 17-18 HDP připadá na veřejné zakázky a do budoucnosti to pravděpodobně bude narůstat, protože v řadě členských zemí se pracuje na investičních programech pro rozhýbání ekonomiky. Já bych chtěla třemi body doplnit to, co řekla paní Rýle. My uvítáme také vaše nápady k tomu, jak silněji zapojit malé a střední podniky, než jak je tomu dosud, poněvadž ty jsou nejvýznamnějším hospodářským faktorem ve všech členských zemích. Jsou to ty malé podniky, nikoli mm, nadnárodní společnosti. Proto je třeba je také zapojovat do veřejných zakázek. Pokud byste měli nápady, jak je zapojit například způsoby losování, tak to by nám určitě pomohlo. E, další oblast, kterou byste mohli obohatit ze své zkušenosti, to je oblast přeshraničních projektů a zakázek. To se samozřejmě bude týkat e, spíše pohraničních regionů, ale dá se říci, že e, tady tyto přeshraniční se de facto podílejí pouze dvěma procenty na celém objemu. Jazyky to snad nebudou, když většinou lidé už hovoří anglicky. No a potom ještě jedna věc. Trvale udržitelný ekologický přístup k veřejným zakázkám. To už tady máme mnoho let, ale chybí nám sociální kritéria. A to zejména dnes, kdy máme roztříštěný pracovní trh a podivné pracovní podmínky, nerovnost při zaměstnávání, tak to by právě se mělo změnit eh, také v duchu strategie 2020. My potřebujeme, aby v podmínkách veřejných zakázek byly také podněty v tomto smyslu, například ve prospěch postižených, chráněných dílen a podobně. Je třeba, aby se o tom takto rozhodovalo na místě a já si myslím, že kolegové, kteří z národních parlamentů jsou pověřeni tímto rozhodováním, tak jsou na to dostatečně vybaveni. Ale samozřejmě eh, pobídky ze strany komise, to by Evropě udělalo jedině dobře, pomohlo by to inovací zdrojů, trvalé udržitelnosti, ochraně zdrojů a tak dále já věřím, že se to také projeví v nové legislativě. Uh, Děkuji, paní Weller. Uh, a nyní paní Gromeř, poté pan Papa Giorgiu a poté pan Kreutzmann za Evropský parlament. Paní Gromeř, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych eh, chtěla odpovědět na otázku paní Weiler o zapojení malých a středních podniků. Chtěla bych odpovědět následující. Dnes je pro malé a střední podniky největší překážkou složitost procedury přidělování veřejných zakázek. A možná bychom měli vytvořit nějaký nástroj, který by malým a středním podnikům umožnil postupovat rychleji a byl by zde určitý finanční nástroj, určitý akreditační postup, který by byl otevřen pro malé a střední podniky a který by jim zjednodušil administrativní kroky. Pokud jde o přeshraniční zakázky, já jsem z regionu Mozela, který leží na hranici mezi eh, Lucemburskem a Francií a také Německem. A máme především jazykový problém, protože máme ty veřejné zakázky v Němčině, my na ně nedokážeme reagovat. Je to pro naše malé a střední podniky skutečný problém. Zároveň bych ráda informovala o tom, jaké je francouzské stanovisko eh, ke koncesím v oblasti služeb. Připomínám rozsudek Evropského soudního dvora, který říká, že zde musí platit rovné zacházení. Musí zde být také zajištěna dostatečná transparentnost, která umožňuje efektivní soutěž. To znamená, že se do toho mohou zapojit všichni potenciální zájemci. Podmínky musí být známy pro všechny potenciální kupující legislativa společenství eh, by mohla tedy ještě více otevřít veřejné zakázky konkurenci. Když zde tedy bude platit pravidlo, které umožní každému, aby mohl získat službu nebo produkt eh, za nejlepších podmínek, eh, tak to je v podstatě pravidlo, které už dnes platí. Máme zde i národní i odvětvové předpisy. Zdá se totiž, že téměř nikdo nepožaduje zvláštní legislativu a to právě zdůrazňuje zpráva výboru IMCO z 10. května 2010. Tam se hovoří o vývoji postupu přidělování veřejných zakázek. Pokud jde o služby, tak tam se říká, že eh, změna by měla být eh, provedena, provedena v pouze v případě, kdyby byla narušena hospodářská soutěž. Žádná takováto překážka zatím nebyla identifikována, takže je zbytečné provádět nějakou změnu, když by to nevedlo k výraznému zlepšení fungování vnitřního trhu. Právě z těchto důvodů francouzská vláda zahájila iniciativu, která neusiluje o žádnou novou legislativu v této oblasti, protože zde existují dostatečné předpisy jak na národní, tak na evropské úrovni. Děkuji za vaše eh, i připomínky ohledně eh, koncesí služeb. Myslím si, že k tomuto se ještě musíme vrátit, protože stále očekáváme odpověď eh, Evropské komise ohledně této tématiky. A dalším řečníkem bude pan Papageorgiou a poté pan Kreutzmann a poté pan Mile. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nejbezpečnější způsob, jak se vyhnout problémům s podvody a korupcí u veřejných zakázek, je to, aby eh, bylo, byly zveřejněny tyto zakázky a stejně tak i jejich výsledky. Toto se může provádět prostřednictvím internetu, můžeme využívat tedy elektronické prostředky, které máme k dispozici. Rozhodně elektronická cesta by byla mnohem lepší. Nicméně je pravda, že bychom tu mohli mít celou řadu norem pro to, aby panovala transparentnost. Nicméně problémem je také to, že velice často eh, všechny tyto problémy jsou tak nějak v pozadí u zadávání. A proto je vše eh, těžko eh, kontrolovatelné. Takže měl by existovat určitý proces kontrol i u udělování zakázek. Je třeba kontrolovat všechna ta pravidla, normy, eh, jejich plnění, plnění pravidel kvality. A ještě bych se chtěl vyjádřit k problému malých a středních podniků. Samozřejmě, jejich přístup k veřejným zakázkám je často velice složitý. A někdy je to proto, že se hovoří o velice vysokých částkách, o velikých projektech a proto tedy mm, tyto eh, následně musí eh, kontaktovat celou řadu bank s žádostí o půjčku, nicméně banky jim následně tedy nevídou, eh, jim mm, toto neposkytnout záruky, takže je třeba zase vytvořit i určité dobré podmínky a podívat se na to tedy, jak fungují tato konsorcia, kterých se účastní malé a střední podniky. Pak, eh, eh, co se týče zadání eh, produktu, to, to jsem řekl, tak to Napadlo mě to právě nyní. Myslím si, že když tu máme nějaké zakázky pro nemocnice nebo ty velké projekty, tak jsou tu problémy právě s těmi bankovními zárukami pro malé a střední podniky. Uh, a, a opravdu e, ty e, bankovní záruky jsou problematické. A z tohoto důvodu a jsou tu i jiné důvody, které nás vedou k tomu, tedy, že bychom my měli zjednodušit život těmto podnikům. Eh, někteří z nás máme zkušenosti i ze eh, soukromého sektoru a snažíme se eh, více pomoci malým a středním podnikům. Zejména proto tedy, aby vše nezůstalo jen o těch významných slov a aby se to jasně projevilo i v praxi. Děkuji. Uh, Děkuji panu Papageorgiovi. Myslím si, že všichni souhlasíme s tou rolí malých a středních podniků a je dobré mít i zkušenosti z praxe. A jsem si jistý, že i se to objevuje i ve zprávě paní Ril. A e, nyní pohovoří pra, pan Kreuzmann za ALDE, Evropský parlament na tři minuty, poté pan Mille a poté pan Westlund a poté paní Koraca Bildt. Pane Krojcmane, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já bych rád polskému předsednictví ještě jednou srdečně poděkoval za to, že rozesnalo potřebu eh, růstu a udržení blahobytu v Evropě. Eh, samozřejmě, že jde o modernizaci a jedině tak je možno vyčerpat plnou, plný potenciál tohoto trhu. To já bych se chtěl zabývat třemi aspekty. Zjednodušení a flexibilizace postupu, eh, politická kritéria při eh, veřejných zakázkách a přístup k nim. Eh, Zprávování eh, Riele žádá výrazné zjednodušení přístupu, eh, předpisů a zjednodušení, zjednodušení tedy předpisů a postupu. Já si myslím, že Toto ovšem je poněkud problematické. Jde o to, aby to nebylo zneužíváno, zejména pro různé předem domluvené obchody. Eh, nová pravidla, která zde máme, jsou zatím příliš čerstvá a je třeba, aby si eh, aktéři na ně teprve zvykli. Eh, pokud by Evropská unie se pouštěla do důkladné revize. Potom bychom eh, mohli mít potíže také s transparentností, což znamená také se zveřejňováním výsledků eh, těchto eh, veřejných, veřejných zakázek, protože to by vše mělo být zveřejněno na internetu, například podle německých pravidel, aby se každý mohl ohradit. Čili já eh, musím říct, že eh, jsem proti jakýmkoliv opatřením, které omezují konkurenci, což je třeba eh, chystané zvýšení minimálních hodnot pro to, aby musela být zakázka vypsaná celoevropským ve ruském měřítku. To vlastně na svém příkladu uvedl také kolega Šváb. Ovšem, než eh, bychom měli eh, zvyšovat eh, překážky pro zapojení do těchto výběrových řízení, pak by měla Evropská komise nejdříve předložit skutečné zdůvodnění, například studii. Za třetí, sociální kritéria. Já určitě nemám Eh, žádné problémy s tím, že by se zohledňovala sociální eh, kritéria, ale je třeba to provést správně a dávám důraz na slovo správně. Čili eh, možná by bylo dobré se tady soustředovat na nejví, nejlepší výhodnost, hospodářskou výhodnost nabídky, nikoli na samotnou cenu. Takže musí být zároveň jasná vazba mezi kritérii pro hodnocení nabídek a mezi skutečným předmětem. Dále, eh, to už bylo řečeno, je třeba více otevřít dveře malým a středním podnikům. Já vím, že to není jednoduché. Eh, paní kolegyně tady eh, předložila určité návrhy, hovořilo se také o jazykových bariérách, to je pravda, tady mají velkou výhodu velké firmy. To je vše, děkuji vám. Děkuji vám, pane Kreutzmane, a další pan Emile z eh, Maďarského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Veřejné zakázky. To je citlivá otázka a je to také velmi důležitá oblast, o které tady dnes hovoříme. Jak už jsme dnes slyšeli, existují problémy s korupcí a s podvody. Lidé jsou velmi podezíraví. Myslím, že toto jejich podezření je založeno na osobní zkušenosti v celé řadě členských států. Máme zde také otázky různých sporů, které jsou spojeny s výkonem veřejné moci v této otázce. Potom hovoříme také o penězích daňových poplatníků a pokud ztratíme důvěru při využívání peněz daňových poplatníků, tak budeme mít problémy protože politikové jako takoví také přijdou o důvěru a proto na sebe musíme vzít zodpovědnost a požádat členské státy, abychom měli správnou legislativu a k tomu potřebujeme pomoc, potřebujeme jednotnou legislativu. A proto se díváme na tu zelenou knihu. Podle nás to bude cené vodítko pro nás, pro všechny. Uvedu pár příkladů. Jak bychom mohli například bojovat proti korupci, jak by ten náš boj mohl být účinnější. Jedna oblast je velmi důležitá. Myslím, že mnoho členských států už s tím má zkušenost. Veřejné zakázky a nabídky, když se vlastně zveřejní oznámení, mělo by to být transparentní a musíme se ujistit, že ti, kteří se budou ucházet o tuto veřejnou zakázku, mají skutečně čistý rejstřík. A to často není ten případ. A často někdo, kdo podá velmi zajímavou nabídku, v podstatě se skrývá. My nevíme mnoho informací o tom, kdo se vlastně za tímto uchazečem skrývá. Pokud chceme se vyhnout dalším podvodům, musíme se ujistit, že uchazeči jsou skutečně čistí. Pokud o malé a střední podniky, často jsou eh, dodavatelé nebo subdodavatelé, bohužel eh, nedosáhnou na vyšší pozici. My si myslíme, že by bylo důležité, abychom měli transparentnost i v této otázce, abychom měli veřejné informace. Například, když se někdo uchází o veřejnou zakázku, měl by také poskytnout informace o tom, s kým chtějí spolupracovat, s kým chtějí podnikat, protože velmi často když máte velké investiční projekty, tak z toho vypadnou malé a střední podniky, protože nemají na to peníze, nedostanou tu eh, zakázku, ale zároveň mohou být také obětí podvodu. Bohužel, proto potřebujeme veřejné informace a potřebujeme transparentnost, protože to by zjednodušilo situaci pro malé a střední podniky. A další bod. Hovořili jsme o subsidiaritě a zodpovědnosti členských států. Já si myslím, že můžeme mít ještě dále než dnes. Má strana je ekologickou stranou a máme návrh u maďarského parlamentu a ten se týká právě tohoto bodu. Než je ten tender zveřejněn, bylo by důležité vzít v úvahu názor místních obyvatel a zainteresovaných stran. Třeba máte stavební projekt v malém městě. Myslím si, že byste měli hovořit s občanskou společností, s profesionály v sektoru, zeptat se na jejich názor, než vůbec zveřejníte toto veřejné výběrové řízení, protože pokud to neuděláte, ztratíte důvěru. Děkuji. Děkuji za několik velmi praktických eh, návrhů, které jsou založeny na vaší osobní zkušenosti. Dále pan Westlund ze švédského parlamentu a potom paní Koraca Bild z Evropského parlamentu. Pane Westlunde, prosím. Děkuji. Když hovoříme o malých a středních podnicích, tak si myslím si, že nejlepší radou, kterou můžeme předat tomuto výboru, je snížit byrokracii. O tomto všem je Často setkáváme s malými středními podniky za švédský parlament a zjišťujeme, že se, eh, se nezapojují, že je to pro ně příliš složité, dokonce musí mít vedle sebe i právníky, aby jim vlastně, aby je provedl celou tou složitostí zakázek. Je třeba to zjednodušit, to opravdu by usnadnilo celou situaci. Druhá připomínka. To je skutečnost, že tedy navrhujeme rozdělení těch velkých tendrů na několik takových menších částí, taková určitá fragmentace, to je dobrá myšlenka. A já jsem se nepřihlásil, ohledně toho chtěl jsem spíše zdůraznit to, co můj kolega Johansen již předeslal. Je třeba stanovit jasná kritéria, více e, úrovně ochrany životního prostředí a je třeba tedy v rámci zadání veřejných zakázek stanovit dobrá kritéria. Přejeme si tedy dobrou legislativu pro životní prostředí a, a podobně, ale je třeba tato požadovat i v těch veřejných zakázkách. Je třeba být konzistentní, je třeba stanovit kritéria, která si přejeme, tedy která očekáváme. Pak další věc v tomto kontextu, další požadavek se týče sociální eh, o zodpovědnosti je to důležité pro nás, pro ostatní části Evropy stejně tak. Je třeba toto požadovat u kolektivních smluv nebo u jiných modelů, které se uplatňují v různých zemích. Je třeba tam mít takováto ustanovení. Nechceme totiž skončit v takové situaci, kdy tu bude nějaký, nějaké, eh, nějaký veřejný postup, který bude zvýhodňovat jenom určitou skupinu ve společnosti. To by mohlo vést k sociálnímu dumpingu nebo k platovému dumpingu. Jistě by to k tomu mohlo vést vést. Veřejné zakázky jsou tu proto, abychom zajistili nejlepší možnou kvalitu za využívání stávajících zdrojů a za daných okolností. Tak to by to mělo probíhat. Takže eh, když dojde k vyhlášení veřejné zakázky, třeba být tedy naprosto jistý, že víme, co si přejeme, eh, co očekáváme, jaké jsou požadavky, aby tam byly sociálně environmentální aspekty, aspekty také týkající se dobrého stavu zvířat, a abychom tedy eh, došli tam, kam si přejeme směřovat. Děkuji. Blížíme se téměř k závěru naší rozpravy, takže chci eh, říci, jaké řečníky ještě máme na seznamu. Následně to bude paní Koraca Bild, nás poté pan Kuzdas, eh, eh, pan předseda ještě nevyzývá řečnici, pouze sděluje chronologický seznam řečníků. Předseda, já jsem tedy chtěla říci, kdo bude následovat. Takže říkám, že uzavírám seznam řečníků, protože máme k dispozici čas pouze do půl jedné. Takže následně pan Kuzdas, poté pan Sangali a poté paní Gebhardt a následně paní Tun. A toto jsou tedy řečníky, které máme na seznamu, bohužel už nemohu přijmout další a samozřejmě závěr zhrné paní Rýla jakožto zpravodajka. Děkuji a nyní tady paní Korace. Děkuji, Malcolm. Já myslím, že by to neměla být ryze eh, švédská eh, debata, ale přesto mě kolega Johansson inspiroval. Eh, myslím, že je třeba, abychom jasně říci, že my mm, tady mm, nejsme nacionalisté. Eh, nemůžete jednoduše a prostě eh, vnit eh, Evropskou unii nebo, nebo prostě členské, jestliže některá členská země se rozhodne, že bude mít určitá pravidla navíc, tak je nemůžeme vnucovat jiným. A třeba pokud se týče já nevím, svačinek do, do škol a podobně. Samozřejmě to je e, skutečně e, třeba vyjasnit. E, to často zaznívá v národních debatách, když e, třeba jde o veřejné zakázky na potraviny a jídla, tak to budí emoce. Já Eh, velice souhlasím, že eh, zejména u jídla mm, nemůžeme eh, jít po nejnižší ceně, ale po nejlepší hodnotě za danou cenu. Když se podíváme třeba na kritéria ekologická, tak mnoho potravin jednoduše a prostě neobstojí, protože třeba jenom eh, doprava je velkou zátěží pro životní prostředí, ale eh, to všechno je třeba posuzovat na základě chladného eh, rozumu a posnatku, nikoli emocionálně. Paní Rühle právě zapracovala eh, pozměňovací návrh právě v tomto smyslu do své zprávy. To se týká potravinářství a eh, zásobování potravinami v případě škol, nemocnic a podobně. Eh, jestliže něco skutečně potřebujeme, je odbourání byrokracie, zjednodušení pravidel a lepší flexibilita. A je důležité, aby kvalita, kterou e, zajišťují malé a střední podniky, měly e, přístup do e, tohoto celého systému. Není třeba pro ně dělat nějaká extra pravidla. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Bělt. A nyní pan Kužďa z, z Rakouska. Děkuji vám, pane předsedo. Téma hodnotících kritérií nebo Eh, nejlevnější či nejlepší eh, zakázky. No, eh, to je staré jako samé zadávání veřejných zakázek. Mnoho států přistupuje k tomu, že se větší váha dává neekonomickým kritériům, jak je trvalé udržitelnosti, ekologie a podobně. To řekl také kolega Kreuzmann. Tady je třeba zajistit eh, tyto kvalitativní faktory a ono jde totiž také o přiměřenost eh, vyhodnocení těchto neekonomických kritérií, aby nebyla spochybňována. Samozřejmě, že pokud eh, to není jasné, dochází k právním bitvám a k průtahům. Otázka flexibilizace a zjednodušování, tak to se tak trošku bije s tématem právní jistoty. Právní jistota je skutečně nezbytná, poněvadž musí existovat právní ochrana a skutečně eh, stačí jakási nespokojenost a všechno se prodražuje a zdržuje. Já bych chtěl poděkovat také za jiné příspěvky, ale také chci říci, že flexibilizace není vždy na stejné vlně eh, se zjednodušováním výběrového eh, řízení a eh, vysledovatelnosti. Hovoříme také o losování a já s tím mám určité zkušenosti a eh, jak říkám, tady v těchto případech je potom velice těžké udržet záznamy o tom, jak všechno probíhalo. No. Eh, pokud se týče malých a středních podniků, já eh, souhlasím s tím, že malé a střední podniky často se ani nehlásí do konkursu, poněvadž je to pro ně příliš formální a příliš drahé. Jde o to, aby malé a střední podniky byly osvobozeny od tohoto strachu a aby eh, jak si získali chuť a přestali se toho bát. Eh, v Rakousku v roce 2001 eh, byla zaří, byl zřízen orgán pro vypisování veřejných řízení pro všechna, všechny orgány na úrovni federace a na úrovni zemí. Eh, tady ovšem eh, se nicméně šlo tady samozřejmě o malé a střední podniky, které, eh, které se ozvaly, že pro ně to není vhodné. A nyní tedy došlo ke změně. My všichni víme, že malé střední podniky zaměstnávají 70 všech pracujících a ta, tady prostě došlo k určitému eh, posunu eh, usnadnění přístupu pro malé a střední podniky. To jsem jenom chtěl říct, že ono to skutečně možné je už nyní. Děkuji vám, pane Kustasi, a nyní za národní parlamenty pan eh, senátor Sangary. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za tuto práci. Já se velmi rychle zaměřím na otázku malých a středních podniků, stejně jako řada kolegů. A pokusím se říci velmi konkrétní kroky, které bychom mohli v tomto smyslu udělat. Malé a střední podniky mají problém s přístupem k veřejným výběrovým řízením a k veřejným zakázkám, a to nejen v mé zemi, ale i jinde, v jiných zemích. Jedná se především o finanční překážky. Podporujeme tedy návrh vytvořit finanční nástroje, podporovat finanční nástroje, které budou počítat s využitím rizikového kapitálu pro malé a střední podniky při účasti ve veřejných výběrových řízeních. Bude to proti zárukám, které budou určitým způsobem garantovány státem či státy. Potom eh, zde jsou také platební lhuty, které jsou eh, velmi odlišné. Třeba v naší zemi pozorujeme velké zpoždění s platbami a to je velký problém, především pro malé a střední podniky. Tyto problémy by měly být řešeny rozhodně a to jak ze strany členských států, tak i ze strany EU. Měli bychom upřednostňovat sítě malých a středních podniků a konsorcia malých a středních podniků, protože když se integrují, tak se dostanou na vyšší úroveň. Měly by se vytvořit kvóty, stejně jako v USA, které budou ve veřejných výběrových řízeních rezervovány malým a středním podnikům v různých odvětvích a v oblastech, Tyto kvóty budou založeny na výši HDP. Potom by měly být také uvedeny normy pro přístup k veřejným zakázkám. Měla by se podpořit eh, rovná soutěž a měly by se upřesnit eh, kritéria pro výběr eh, firm. Především by se měl zajistit také krok, který nám umožní zablokovat nebo vyloučit z výběrového řízení firmy, které nebudou zcela transparentní a budou například spojeny s organizovaným zločinem. Často vidíme, že například ve stavebních veřejných zakázkách vítězí podniky, které nejsou stavební, ale jedná se třeba o finanční podniky, které potom mají celou řadu subdodavatelů, tento řetězec není dost přesně identifikován a kontrolován a tím pádem se dostávají do tohoto sektoru různé podniky, které by se tam jinak nedostaly. Tím pádem eh, takovéto řešení by mohlo být uplatněno i pro malé a střední podniky a větší transparentnost by umožnila skutečným podnikům účastnit se těchto výběrových řízení a ne nějakým krycím finančním firmám. Děkuji a zde máme ještě další dva řečníky z Evropského parlamentu. Paní Gebhardt. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, možná, že bych mohl začít poznámkou, pane Sankali. My jsme nedávno eh, schválili zákon, kde byly určeny platební lhůty, lhůty splatnosti a to je prostě třeba, aby to členské země pouze realizovaly. Myslím, že se na tom pracuje. Uh, já tady hovořím také eh, s kontrolou paní kolegyně Vajer, který, která byla zpravodajkou a to znamená, že pokud eh, potřebujete více informací, tak já myslím, že ona se v tom vyzná nejlépe. Já jsem se nicméně přihlásila ještě k jinému tématu. Eh, já jsem to původně neměla v úmyslu, nicméně k tomu tématu nejlevnější a nejvýhodnější nabídka. My v zákonech z roku 2004 jsme hovořili výhradně o nejvýhodnější nabídce, nikoli o nejlevnějším. Proč? Protože jsme si uvědomovali potřebu rozumně zacházet s daňovými prostředky. A samozřejmě na kvalitě záleží a ne to nejlevnější je vždy to eh, nejlepší. To je jeden aspekt. Kromě toho je třeba dbát na to, aby zaměstnanci dostávali přiměřený plat. A jestliže tedy lidé jsou zaměstnáni na sociálně nízké úrovni, tak to znamená, že se jim poskytuje z daňových prostředků sociální výpomoc, nebo mají potíže potom v důchodovém věku, že nemají dostatečnou penzi. Čili proto hovoříme o nejvýhodnější navíce a prostě je třeba se eh, k tomu stavět nejenom z těch nejkrátkodobějších kritérií. A proto kritéria, která zohledňujeme, jsou eh, kritéria, která jsou důležitá z hlediska eh, dlouhodobého nejlepšího zakázání s daňovými prostředky, což se týká také kvality, eh, také platby za práci, eh, také se to týká subdodavatelů, aby se tudy neotvírala eh, nějaká zadní vrátka. A to je tedy velice důležité. Děkuji vám, paní Gebhardt, za to, že jste to, že jste to právě změnila. A ještě poslední řečník před paní Spravdajkovou. Thank Paní von Hohenstein. Děkuji, pane předsedo, a také chci poděkovat paní Heide Riele za její zprávu. A nyní budu hovořit polsky. Heide, stejně jako celá řada řečníků včera i dnes, odkázala na fórum v Krakově. To mě velmi těší, protože vidím, že je to taková inspirace pro naši další práci a bylo by velmi důležité, kdybychom dále přemýšleli o tom, jakým způsobem pokračovat eh, v takovýchto diskuzích, v takovéto komunikaci s odborníky z různých odvětví a se všemi účastníky, řekněme z ulice. Já jsem nebyla na tom workshopu, o kterém hovořila Hejde já jsem byla jinde, kde se hovořilo také o veřejných zakázkách, ale chtěla bych zde uvést eh, dvě úvahy. Poté, co jsem si vyslechla paní kolegyně Gebhardt, to kritérium nejlevnější zakázky, já myslím, že každý může doložit zkušenosti ze své členské země z oblasti veřejných zakázek, eh, protože vždycky, když hovoříme o veřejných zakázkách, máme s tím zkušenosti ze svého nejbližšího okolí. Polsko teď buduje celou řadu silnic a to je opravdové prokletí, to kritérium nejlevnější zakázky. Protože to hlavní kritérium, které pořád ještě je uplatňováno a upřednostňováno, je právě kritérium nejlevnější nebo nejnižší ceny. Hovořilo se v tom vašem workshopu o koncesích, Heidi o tom také hovořila. Uh, mluvíme o tom dost, o těch koncesích, mluvili jsme o transparentnosti. Otázka je, zda to, že koncese nejsou součástí veřejných zakázek, zda to nějakým způsobem nenarušuje právě tu transparentnost. Evropská komise by měla provést hodnocení dopadu, co by se stalo, kdyby se koncese staly součástí veřejných zakázek. Dokdy by to měla Evropská komise udělat? Pokud tedy to provede, Nehrozí nám, že v celé řadě dalších oblastí se stane to, co se odehrává všude jinde, v celé řadě eh, zemí, v celé řadě států, že ty koncese budou využívány jako taková zadní vrátka. Tady se hovoří o tom, že bychom měli bojovat proti, proti protekcionismu. Já si myslím, že si musíme položit otázku, zda právě koncese a to, že nejsou součástí veřejných zakázek, nejsou eh, takovouto vodou na mlín protekcionismu. Děkuji. Děkuji vám za uzavření této debaty. Eh, vy jste jednou eh, z důležitých polských členek našeho výboru. Teď dám tedy slovo na tři minuty paní zpravodajce Hajde Rule, aby schrnula debatu a možná aby uvedla, jaké další kroky teď eh, učiní v rámci své zprávy a co se dále stane s legislativou. Myslím si, že by bylo také užitečné, abyste uvedla harmonogram. Paní Rüle, prosím. Eh, Pokusím se, aby to bylo krátké. Já bych chtěla poděkovat za všechny příspěvky. Moje zpráva bude hlasována na plénu v říjnu. Poté očekáváme návrhy komise, která oznámila, že v prosinci předloží balíček k přepracování celé oblasti veřejných zakázek. Bude třídílný, jednak to bude revize směrnic o veřejných zakázkách jako takových, poté bude návrh o koncesích pro služby a dále návrhy k otázce reciprocity u Eh, reciprocita, eh, neférové nabídky a tak dále. Potom se budeme zabývat celým tím balíčkem. Eh, začal bych u těch koncesí. Parlament se k tomu stavil velmi kriticky a to z důvodu, že poslední rozhodnutí Evropského soudního dvora poskytly dostatečnou právní jistotu. Ukazuje se, že v českých zemích je praxe velmi odlišná a že je velice obtížné eh, tuto legislativu sjednotit. Také nepočítáme s tím, že by nám eh, komise mohla eh, prokázat, kde došlo k deformaci trhu. Komise chce předložit velmi jednoduchý návrh zákona, uvidíme, jak to dopadne a Uvidíme, zda bude v souladu s povahou koncesí jiného typu než veřejný zakázek, poněvadž jde o koncese dlouholeté, mnoholeté a e, na ní se zakládají dlouholeté smlouvy, které samozřejmě vyžadují vzájemnou důvěru. A nyní k jednotlivým tématům. Tak především e, veřejné zakázky pro inovace a e, udržitelný rozvoj. My eh, chceme toto umožnit, nikoli předepisovat, nebo toto je předmětem subsidiarity. A je samozřejmě tady třeba jasná vazba k předmětu smlouvy. Švédští kolegové eh, poukázali na potíže v oblasti ochrany zvířat. Ochrana zvířat eh, se samozřejmě týká toho, jakým způsobem bylo maso vyprodukováno, nikoli na maso samotné, ale samozřejmě to je možné je možné, aby v kritériích byly samozřejmě také produkční metody a aby byly potom také součástí kontroly eh, celé smlouvy, eh, včetně technických specifikací a rozhodnutí o přidělení. Samozřejmě, že témata, jako je nucená práce, dětská práce, tak eh, to samozřejmě také je otázka výrobního postupu produktu, čili jde o kritéria, která nejsou jenom o produktu samotném, ale také o jeho vzniku. Dále, malé a střední podniky, já si myslím, že nejdůležitější je zjednodušení postupu. Rakouský kolega eh, správně řekl, že je třeba poskytovat více pomoci, více informací a pak je třeba mít konkrétní návrhy a nástroje například pro předkládání dokumentace, finanční garance, které musí mít svůj strop, musí být přiměřené eh, předmětu zakázky. No a poslední bod, korupce. I zde zasněly eh, důležité podněty. Otázka transparentnosti je zde mimořádně důležitá a jde samozřejmě také o eh, transparentnost také v oblasti subdodávek a podobně. A e, musím říct, že existuje také možnost e, vyloučit e, účastníky, ale pokud je někdo vyloučen pro korupci, tak se to většinou nedozví v jiné členské zemi. Děkuji vám. Děkuji, Heidi za to, že jste byla zpravodajkou i pro toto zasedání a že nás budete i pravidelně informovat o této tématice a vývoji. A nyní, dámy a pánové, se dostáváme do závěrečné části zasedání a máme tu pouze tři příspěvky, tři řečníky a Pokusíme se tedy eh, to eh, do určité míry zhrnout. Já začnu a poté předám slovo dalším dvěma spolupředsedům tohoto zasedání. V první řadě chci říci, eh, že mi bylo opravdu velkým potěšením pracovat s oběma kolegy a také byla výtečná spolupráce s polským s polskou stranou jako takovou. Včera jsme zaznamenali, že polské předsednictví se opravdu zajímá o naši práci, což je pro nás velice povzbudivé a doufám, že stejně tak to vnímáte i vy, když se k nám připojujete. Vyslechli jsme si, že to i na tom fóru o jednotném trhu v Krakově což bylo také zase velice eh, dobré zasedání a možnost tedy se setkat mm, na tom fóru o jednotném trhu z těch debat eh, zešlo, eh, teda se kromě těch hlavních debat konaly i jiné akce, například na náměstí v Krakově a při tom nedělním odpolední tam bylo opravdu i hodně lidí, lidi tam přišli, aby se dozvěděli, co jim jednotný trh může nabídnout. A jednou, eh, jedním z těch našich eh, poslání, tedy členů tohoto výboru, bylo právě hovořit k občanům, hovořit jim o tom, k čemu vede i ten akt o jednotném trhu a byly tam i vyřešeny určité obavy ze strany občanů. A když tedy jsme mohli hovořit k občanům, tedy k spotřebitelům, tak jsme si také uvědomili, že je třeba zapojit do tohoto procesu i ty národní parlamenty. Všichni si uvědomujeme, že je tu ještě celá řada nevyužitých příležitostí. Jsou tu příležitosti pro to, jak by měli lidé vykonávat svá pravidla v rámci jednotného trhu a jak jednotný trh může eh, vytvářet nová pracovní místa. Ale byly tu také obavy ze strany občanů, zejména co se tři, týče obchodování přes hranice, kdy lidé nevědí, kde se poradit. Mohou mít eh, problémy v dodávce zboží eh, a služeb, jsou to nedostatečné informace, to je zase příležitost pro digitální společnosti, tedy aby se internet stal prostředkem, který, prostřednictvím kterého dosáhneme na, ty, na tento druh služeb. A jednou z těch velkých frustrací našich eh, občanů je to, že jim dáváme přístup k, té, k tomto skvělému nástroji, prostřednictvím kterého se dostanou ke službám a zboží v Evropě. Ovšem v praxi v podstatě eh, s tím eh, nedokáže ji nějak vynakládat. Takže je to otázka i vnímání a důvěryhodnosti tohoto trhu, důvěryhodnosti v naši ekonomiku. My se samozřejmě snažíme najít ty správné nástroje pro jednotný trh a myslím si, že veřejné zakázky a vzájemné uznávání můžou být dvě klíčové věci pro naši legislativu a pro to, jak vše učinit stále ještě lepším. A v tom rozhodně sdílíme i právě ty obavy našich spoluobčanů. Řekl bych to tak, a říkám to i všem členům národních parlamentů, že eh, tento eh, náš výbor se snaží eh, učinit vlastně to, aby politika pracovala ještě předtím, než obdržíme nějaké podněty z komise. My sami se snažíme přispět k tomu, k té finální verzi, k tomu, jak to bude vypadat. Snažíme se tedy být aktivní a Evropský parlament by v tomto měl činit ještě víc Tímto apeluji na všechny skupiny. Vím, že jsou tu zúčastněni i koordinátoři za politické skupiny, takže je my všichni si myslíme i, že Evropská komise v tomto hraje významnou e, roli. Nacházíme se tedy v té vývojové fázi této, e, té politiky a e, je důležité tedy pracovat i na tematických zprávách. Takže je důležité se do toho aktivně zapojit, stejně tak i vaše národní e, parlamentní výbory jsou zde srdečně zvány, aby se spoluúčastnili naší práce, prováděli videokonference a podobně. Rádi e, tyto návštěvy přijmeme, rádi si vyslechneme názory členských států. Měli jsme tu také například příspěvek za Turecko, turecký kolega o tom pohovořil, máme tu zástupce také Chorvatska. Dále bude následovat dánské předsednictví a víme, že i oni rádi tedy budou pokračovat tam, kde vlastně skončí práce polského předsednictví. Takže já ještě jednou chci poděkovat za, vaci, za vaši velice aktivní účast, za vaše příspěvky za opravdovou účast v našich eh, diskuzích a eh, myslím si, že eh, následně předáte vašim parlamentům to správné sdělení z našeho setkání. Mne velice těšilo předsedat tomuto setkání a doufám, že na dalším zasedání budeme tedy v takové zasedací místnosti v jedné, kde vám poskytneme nápoje a občerstvení, nicméně Eh, dnes eh, tedy sedáme, zasedáme v hlavním zasedacím sále, máme tu i návštěvníky na galeriích, což je velice zajímavá zkušenost. Navíc se vše přenáší i přes internet a eh, vytvoříme také zprávu z tohoto setkání, dáme dohromady všechny vaše příspěvky a doufáme, že se to k vám zase dostane. A chci eh, ještě naléhat na jednu věc. Prosím, udržujte kontakty s námi, s tímto naším výborem, staňte se přáteli výboru IMCO. Eh, před eh, každým zasedáním vydáváme newsletter, před každým zasedáním máme připraveny také příslušné dokumenty, které se budou projednávat, takže se budeme těšit i na vaše příspěvky. Tímto vám ještě jednou tedy děkuji za účast a na závěr chci říci, že jsme opravdu velice potěšení, že i eh, jak Senát, tak Sejm eh, polského parlamentu se eh, rozhodli právě zvolit si toto téma jednotného trhu jako hlavní téma a jejich pracovní agendy. Takže za toto vám děkuji a nyní předávám slovo dvěma polským kolegům, panu Virovinskému a panu Červinskému. Prosím. Bardzo děkuji. Děkuji panu předsedovi. Jak jste se zmínil, musíte si ještě vydělat ten oběd, musíte si ještě vyslechnout dva příspěvky, ale opravdu už krátké. První věc. I já bych rád vyjádřil spokojenost eh, a poděkoval za atmosféru, se kterou jsem se tady setkal. Slyšel jsem tady celou řadu podrobností, celou řadu věcí, které máme před sebou, které musíme řešit. A říkal jsem si, kdybychom teď přijeli do Polska, co bychom měli říci? Co jsme tady slyšeli? Těch věcí je tolik, že bychom mohli říci, že jsme hovořili o detailech, o důležitých věcech, o podrobnostech, o směrnicích, o, o problémech s komunikací a tak dále. Ale aby z toho nevznikl takový chaos, tak mám takovou věc, kterou chci rozhodně přivést zpět do Polska. Když se vracíme do kořenů nebo ke kořenům Evropské unie, tak jasně zde vidíme, že zde máme před sebou důležitou cestu. Buďte. se uzavřeme do svých národních problémů, budeme se chránit před změnou, a nebo provedeme takovou změnu, kterou za několik let všichni naši občané ocení a poděkuji těm, kteří se o tuto změnu zasloužili. Dnes i včera jsem od vás slyšel, že i ve vašich zemích je hodně obav obav z toho, co přinese společný trh, co přinese jednotný trh, obavy z toho, zda tím nebude ohrožen trh práce. Ale chtěl bych zdůraznit chuť provést tyto pozitivní kroky a změny. A Vracím se k jednomu přísloví. Jestli chceš dobít neznámou zemi, tak eh, nenuď lidi, aby začali stavět loď, ale probuď v nich chuť uvidět tuto neznámou zemi. Takže když se vrátíme ke svým kořenům, a já si myslím, eh, že všichni chceme, aby produkty a služby byly levnější a aby to vše bylo lépe řízeno. A já si myslím, že abychom toho dosáhli, tak si musíme vyřešit ty problémy, o kterých jsme slyšeli dnes a včera. Je to také ta eh, volba, o které se hovořilo dříve. Když nastane vychřice, tak někteří lidé stavějí zdi, aby se chránili před eh, touto vychřicí a jiní zase staví větrné mlýny, aby využili této síly a energie. Takže já vidím tuto sílu a energii a vidím také, že naše individuální zkušenosti a kultury mohou přispět k vybudování něčeho, co bychom mohli mít eh, společně. A potom budeme moci říci společně s našimi občany, že to nebylo pro Evropskou komisi nebo pro poslance, že nebylo na nich, eh, aby aby to vymýšleli nebo se nad tím zamýšleli, ale že to právě bylo z iniciativy Evropského lidu. Ještě jednou vám tedy děkuji za příležitost zúčastnit se této události. Eh, pan předseda děkoval všem, ale já bych především poděkoval jemu, Malcolmu Harborovi, za skvělou eh, přípravu a organizaci, protože na nás bylo pouze, abychom si přečetli to, co on připravil. Takže to bylo opravdu velmi jednoduché a pro nás opravdu bylo potěšením s vámi spolupracovat. Přeji vám tedy šťastnou cestu domů a doufám, že se společně ještě zamyslíme nad tím, jak můžeme zlepšit naši Evropu. E, Szanowni Państwo, to už bude ostatni głos. E, Dámy a pánové, e, to už bude poslední a naprosto nejkratší vystoupení. Myslím si, pane předsedo Harbore, že eh, výsledkem eh, eh, tohoto našeho setkání je to, že přibylo přátel vašeho parlamentního výboru. Tak, jak říkal vážený kolega pan poslanec Červinsky, jsme vděční za to, že naše společná iniciativa tedy byla iniciativou společnou. Eh, byl to nápad eh, jednak polského předsednictví a také vás, pane předsedající, nápad eh, věnovat se na tomto společném zasedání problematice společného trhu. V průběhu jednoho týdne jsme se zúčastnili dvou velmi důležitých evropských setkání, které se týkají právě této problematiky. Jedna z nich bylo, jak zde několikrát zasnělo, na, na městí jednoho z nejstarších polských měst Krakova a to druhé setkání se odehrává právě dnes. Domnívám se, že každý z nás, a tady mohu hovořit za polskou delegaci, se vrátíme, zejména my, kteří jsme poměrně eh, noví v politické hře, tedy od neděle, vrátíme se s motivací pro to, aby práce našich národních parlamentů, zejména tedy ve výborech hospodářských, aby tedy problematika společného trhu eh, na úrovni jak lokální, tak evropské, aby eh, tam tedy zaznívalo, aby to tam bylo přítomno. Určitě se eh, budeme eh, těšit na realizaci návrhu ke spolupráci a určitě můžeme očekávat naší spolupráce. Máme tady paní Hanslíkovou, pana Rože Tun, pana Třaskovského. To všechno jsou takoví polští vyslanci společného trhu. A věřím, že toho využijeme. Dámy a pánové, společný trh to je obrovský nevyužitý prostor, obrovský evropský projekt, který se musí zdařit, neboť v tom je naše budoucnost. Na závěr bych chtěl ještě vyjádřit naději, že tento projekt podkuratelů Evropského parlamentu, komise a osobní iniciativy pana, předseda, pana předsedy, je jakož i e, ze strany e, nebo s podporou všech e, zástupců národních parlamentů bude patřit k velkým úspěchem Evropské unie a určitě bude velkým úspěchem jejich obyvatel, kteří by měli plnými hrstmi využívat jeho dobrodiní. Děkuji vám. Takže naše spotkání. Naše setkání tedy prohlašuji tímto za uzavřené. Děkuji vám a přeji vám ještě příjemný pobyt v Bruselu a bezpečný návrat